Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats and to begin the meeting of the Regi Committee. Dámy a pánové, žádám vás, abyste zaujali svá místa, abychom mohli zahájit jednání. We have a number of members of the Regi Committee. Vítám tady členy výboru. Zahajuji tímto zasedáním. Začneme přijetím programu. Zeptám se, jestli můžeme schválit program. Pan Fanistoroj má doporučení tři drobnosti. Za prvé v bodu 5 naší eh, skupině není úplně jasné, o co jde v bodu 5, kdo to bude za, za, za konferenci krajových přímořských regionů a co přesně se bude řešit. Můžete nám k tomu říct víc? A za druhé, dnes přijde paní komisařka. A, a já vím, že někteří Poslanci už předem naznačovali, že mají otázky. Doufám tedy, že budou mít přednost na seznamu e, řečníků a konečně třináctka. Možná bychom to mohli e, sloučit s bodem programu, kde se budeme bavit o e, průběhu neformální rady na téma politiky soudržnosti. Děkuji. Děkuji. Nejprve odpovím na bod 5 našeho programu. My jsme vedli jednání se zástupci konference okrajových přímořských regionů Evropy před měsícem a snažili jsme se zařadit je na program proto, aby nám mohli odprezentovat své aktivity. Ale dřív to nebylo možné, takže se to objevuje teprve na dnešním programu. Je to tedy odraz mého přání přizvat některé organizace, jako například tuto, eh, k tomu, aby odprezentovali své stanovisko. Je to tedy eh, součástí našich, naší snahy trošku nabídnout trošku větší rozmanitost pro práci našeho výboru. Proto to máme dnes na programu. Já se na to dívám pozitivně, ale není mi úplně jasné, o čem budou mluvit. A na to jsme se měli připravit. Budou vyprávět o své organizaci, nebo o tématech, která řeší, nebo o situaci. To uvidíme, říká paní předsedkyně. A samozřejmě kdykoliv je můžeme pozvat znovu, pokud bychom měli další otázky. Pokud jde vaši, o vaši otázku k bodu 13, paní komisařka, paní Kratu, očekáváme ve tři odpoledne. Hned na začátku eh, našeho odpoledního zasedání, které začne výměnou názorů s paní komisařkou. Na, komis, na programu je to označeno jako výměna názorů, ale budeme postupovat jako obvykle. Dáme jí slovo na 10-15 minut aby odprezentovala své téma, eh, informovala nás o průběhu neformální rady, o situaci na ředitelství Regio, o situaci kolem operačních programů, tedy aby pohovořila o tom, v jakém jsou stádiu. A potom budete mít možnost klást otázky a samozřejmě také získat odpovědi. Minule musela velmi brzy odejít a spousta členů měla otázky, na které tedy nedostali odpověď. Můžou předkládat otázky předem? Možná by bylo dobré nejprve si poslechnout paní komisařku a reagovat otázkami na to, o čem bude hovořit. Já se jenom chci vyhnout situaci, říká pan Roy, a abychom byli znovu zklamáni a nedostali odpověď na naše otázky. Paní předsedkyně, Dobře, eh, dám nejprve slovo těm z vás, kteří vlastně zbyly nezodpovězené otázky eh, ze zasedání před měsícem. A k bodu 13 máte pravdu. Druhá část To je přesně ten materiál, který byl odprezentován během neformálního zasedání rady, kde se ho řešila efektivnost a přidaná hodnota politiky soudržnosti. Myslím, že byste také zmínili tento materiál a chtěli jste zahrnout připomínky tady na půdě výboru REGI. Myslím, že teď už máte, že to už byly distribuovány všechny podklady předem, takže jste informováni. Následně se vyslechneme velmi stručnou prezentaci komise a pak bude prostor pro výměnu názorů. A tím vlastně skombinujeme do jednoho bodu programu dva rozpracované materiály. Ještě nějaké otázky nebo doporučení? Pokud ne, považuji program za přijatý. Další bod. Schválení zápisu ze 4. a 5. května 2015. Návrh zápisu máte ve svých podkladech. Pokud nemáte nějaké námitky, navrhuji, abychom zápis považovali za schválený. Žádné připomínky, žádná doporučení. Třetím tradičním bodem oznámení předsedy. Já tady mám dvě oznámení. První je technické povahy. Nezapomeňte si odpoledne přinést hlasovací karty. Budeme hlasovat třikrát. A určitě k tomu budeme potřebovat karty. V některých případech bude elektronické hlasování nutné. To je první technické oznámení, druhé se týká neformálního zasedání ministrů v Rize 9. 10. června. Šlo vlastně o dvě zasedání. Já jsem se účastnila obou z nich. A během toho druhého jsem mě doprovázel kolega Fan Listoroy a pan kolega Ristulino. Hovořilo se o nové politice soudržnosti, došlo k výměně názorů mezi komisí, mezi tedy předsednictvím komise a členskými státy. Hovořili jsme o nových aspektech politiky soudržnosti, o tom, jak je vnímají a přijímají členské státy, jak je implementují a o tom, zdali si myslí, že ty nové aspekty politiky soudržnosti, například podmíněnost ex ante, a posílení důležitosti úlohy finančních nástrojů a také celé to téma simplifikace. Jak jsou tedy tyto oblasti implementovány v členských státech? My jsme měli přímo příspěvek k programu Šlo o přehled nových aspektů politiky soudržnosti, bylo to dobře přijato členskými státy a mohu říci, že hlavní důraz, nebo tedy největší zájem mezi členskými státy budilo zjednodušení. A návrh komise vytvořit pracovní skupinu na vysoké úrovni, která bude řešit zjednodušení politiky soudržnosti. Všechny členské státy tuto myšlenku podpořily, i když zatím není úplně jasné, jak to bude organizováno konkrétně. V každém případě to členské státy podpořily. Slyšeli jsme také připomínky k finančním nástrojům, k tomu, jaké příležitosti nabízejí členským státům. rozšířit tu škálu příležitostí, které nabízí politika soudržnosti a pokud šlo o diskuzi k podmíněnosti ex ante, mě velmi překvapilo, že nevzbudila velké připomínky, tedy že evropský semestr nevzbudil velké připomínky. Druhý den byl věnován městům. Nová skupina ministrů se účastnila tohoto zasedání, protože v některých členských státech um, jsou ty rezorty rozděleny jinak. Jeden, jedno ministerstvo je zodpovědno za uh, politiku soudržnosti jiné za města a urbanistický rozvoj. Tady členské státy podpořily deklaraci, kterou vypracovalo předsednictví. Takže my jsme už schválili tu deklaraci z Rigi Máte ji před sebou, sekretariát ji, myslím, už rozdal. Takže jsme měli tuto deklaraci, která je základem pro kontinuální spolupráci kterou se budou zabývat další předsednictví. Lucemburské předsednictví bude pracovat nadále na problematice urbanismu a holandské předsednictví dokončí práci tím, že odprezentuje takzvanou Amsterdamskou deklaraci. Takový tedy je program. Obě předsednictví odprezentovaly své plány na toto téma a je evidentní, že rozvoj měst bude součástí, nebo tedy bude přímo hlavní součástí aktivit eh, z lucemburského a nizozemského předsednictví. Nový bod v naší diskuzi se týká úlohy malých a středně velkých měst Deklarace připravená latinským předsednictví obsahuje také přílohu 2, která se zabývá tímto tématem a její obsah byl podpořen členskými státy, včetně zástupců lucemburského a nizozemského předsednictví. Úloha malých a středně velkých měst je důležitá. Na tom se shodli všichni ministři je důležitá pro vlastně celou tu politiku urbanismu. Je důležité vytvářet návaznost mezi rozvojem velkých měst a měst malé a střední velikosti. Z toho tedy vyplývá, že do budoucna budou aktivity předsednictví zaměřeny i na toto téma. Já jsem měla prezentaci jménem výboru Regi o naší práci, konkrétně tady v oblasti politiky urbanismu. A dovolím si schrnout takto. Toto téma je pro nás velmi důležité. Vidíme tam prostor pro další rozvoj. Podporujeme snahy předsednictví a podporujeme snahy skombinovat všechny stávající aktivity a zprávy, ne proto, aby bylo vytvářena, byla vytvářena nová administrativní zátěž, ale proto, abychom dobře využili vše, co již v této oblasti bylo provedeno. A zástupci rady tento přístup přivítali. Pan Van Nistelrooy si také vzal slovo během diskuzí. A možná bych mu měla dát slovo, aby eh, k věci něco dodal. Šlo však tedy o neformální radu ministrů zodpovědných za politiku soudržnosti a urbanismu. Chcete k tomu něco dodat? Ne, vámi sdělené informace byly velmi přesné. A myslím, že se nám podařilo dosáhnout zásadního pokroku. A máme čas do konce května 2016, pokud jde o práce na tomto programu rozvoje urbanismu. ale já jsem se účastnil jenom projednávání v plénu, nehlasoval jsem, za což mě moje skupina pokárala. Každopádně děkuji za tyto informace. Děkuji, já doufám, že i nadále budeme pokračovat v této kreativní tradici. a budeme se nadále seznamovat tím, jak se na problematiku dívá rada a ostatní zainteresované skupiny. To je tedy vše z mojí strany a dalším bodem programu strategie EU pro jaderskou a ionskou oblast. Evropská rada v červnu 2014 pověřila komisi tím, aby vypracovala sdělení o evropské strategii pro jaderskou a ionskou oblast, včetně akčního plánu. Jde o třetí makroregionální strategii Evropské unie, která zahrnuje osm zemí, polovina z nich je členy Evropské unie, například Chorvatsko, Řecko, Itálie a Slovensko, a polovina jsou kandidátské země Albánie, Černá hora a Srbsko. A také jedna potenciálně kandidátská země Bosna-Hercegovina. Komise mezi tím přijala čtvrtou makroregionální strategii pro region Alp tento měsíc. Takže budeme mít na starosti další novou makroregionální strategii. Hlavním cílem eh, strategie pro jaderskou a ionskou oblast je propagovat hospodářský eh, rozvoj eh, v této oblasti a zároveň zachovat životní prostředí. Evropské politiky budou hrát velice důležitou úlohu při implementaci této strategie. Na zasedání výboru Regi v květnu náš zpravodaj pan Jakovčič vyjádřil určité pochyby a dnes odprezentuje návrh zprávy. Navrhuji lhůtu pro předkládání pozměňovacího, pozměňovacích návrhů poledne 3. července a hlasovat budeme 17. září. To jsou tedy ty organizační detaily a nyní dávám slovo panu Jakovčičovi. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Přeji vám krásné dnešní ráno. Děkuji za velice dobrou spolupráci v posledních měsících. Poté, co tuto strategii zahájilo italské předsednictví. Jako v tom slučaju v našem rádu, já myslím, že to bylo zaista krajně prijateljski. Chtěl bych se zachválit ani bych tady používal nějaké floskule, chtěl bych upřímně říci, že se jednalo o vynikající spolupráci s paní a panem Pamamapodulos a panem Bogovičem. Tomu bych chtěl také poděkovat. Bohužel on tady nemohl dneska být, ale vy jste pracovali společně se mnou na této zprávě o strategii pro jadersko jenskou oblast. My jsme tedy zahájili velmi dobře tuto práci. A nyní máme tedy dokument k dispozici, o kterém budeme diskutovat nejenom dnes, ale jsem již nyní přesvědčen, že budeme mít vysoce kvalitní dokument. A určitě budou předloženy ještě pozměňovací návrhy k této záležitosti. Dnes mě jsme přesáhnout 6 tisíc slov v této zprávě a to bylo obtížné, protože my všichni víme, jak je významná tato strategie. Nicméně myslím, že se nám podařilo vypracovat vyváženou zprávu. Paní předsedkyně řekla, že pozměňovací návrhy se musí předložit do 3. července. Tato zpráva je složitá zpráva, už to bylo řečeno ze strany paní předsedkyně. Máme tady čtyři členské státy, čtyři kandidáty, také jednou potenciálního kandidáta máme v této strategii. Takže tato strategie zahrnuje oblast, která je velmi komplikovaná a před 20 eh, lety byla ještě postižena válečným stavem. Je tady celá řada ekonomických, sociálních a dalších problémů, eh, které existují v této oblasti, ale my jsme eh, již řekli, že některé státy se staly již členem Chorvatsko, Řecko, Slovinsko. A samozřejmě chtěl bych také zdůraznit význam Řecka, které eh, mělo významnou pozici právě v této oblasti. Takže, co je důležité? Důležité je se zaměřit na politický rámec, ale v konečném efektu této strategie se jedná o ekonomické podněty, a to v rámci celé řady mechanismů. Tyto mechanismy jsou uvedeny v této zprávě a také jsme to rozdělili do čtyř kapitol. První kapitola je růst, za druhé účast tohoto regionu, propojení, dále kvalitativní životní prostředí a nakonec cestovní ruch, který bude trvale udržitelný a konkurenceschopný. Takže to jsou hlavní osy této zprávy. To jsou hlavní pilíře, můžeme říct, této zprávy. A opírali jsme se také o to, co původně navrhla komise, trochu jsme to upravili a myslím si, že nyní můžeme pracovat na základě této struktury v této zprávě. Jsem přesvědčen, že na tomto základě a pomocí pozměňovacích návrhů vypracujeme excelentní zprávu a vycházím také z toho, že dosáhneme obdivuhodného koncensu. Co se týče obsahu, tak bych chtěl zdůraznit dvě věci, které mi leží zvláště na srdci, aniž bych tady probíral celý ten text. Pokud chceme pomoci těm zemím, které ještě nejsou členy Evropské unie, pak je důležité, aby ta nová investiční iniciativa ze strany pana Junkera společně s eh, investiční bankou poskytla také příležitosti pro společné projekty, které bychom právě prováděli se zeměmi západního Balkánu, které ještě nejsou členy Evropské unie. Černá hora chce mm, kabelově exportovat energii do Itálie. E, toto vedení by mělo být položeno. To je jeden z příkladů možných projektů, které se mohou realizovat v rámci této strategie. Také bych chtěl poukázat na to, že Evropský parlament by se měl účastnit těch správních struktur, které budou zajišťovat uplatňování této strategie. To je pro nás důležité. Až do posud tomu tak nebylo. Je důležité, abychom byli rovnoceným partnerem v rámci této strategie. Měli bychom tedy trvat na tom, abychom se účastnili těchto správních struktur tak bych chtěl zmínit ještě krátce jeden další bod. Takzvaný modrý růst. To je jeden z těch názvů kapitol eh, této zprávy. A je zcela nepochybné, že tento region je velmi rozmanitý. Lidé, kteří zde žijí, jsou velmi rozmanití a tato Rozmanitost se týká také ekonomických aktivit, které jsou tady provozovány a v této souvislosti bych především chtěl poukázat na to, že mm, dochází k snižování e, stavu e, ryb v těchto mořích a proto bychom měli podporovat vědecké vyhodnocení e, stavu těchto zdrojů Eh, ryb. To je první bod, na který bych chtěl poukázat. A pak je tady další žádost, která je pro mě velmi důležitá. Máme také loděnice eh, v této jaderské oblasti. Máme tady velmi kvalitní podniky, tam se budují velice kvalitní lodě, zvláště v Chorvatsku. I na to bychom se měli eh, zaměřit. Nejenom tam pracují tisíce lidí, ale měli bychom si uvědomit, že tato oblast je propojená s celou řadou dalších zemí. Takže to je dobrý přístup z hlediska spolupráce s těmito dalšími zeměmi právě v rámci eh, těchto loděnic. A měli bychom tedy zajistit větší konkurenceschopnost eh, v této oblasti eh, výstavby lodí, tak aby tam nedošlo k zániku této oblasti, tak jak tomu došlo v některých evropských zemích. Samozřejmě propojení, to je také důležité z hlediska energie a dopravy. Tady musíme budovat a rozvíjet koridory směrem na východ, směrem na západ, zvláště směrem na Itálii. Kolegové z Itálie také si přáli určité pozměňovací návrhy k této zprávě, které rádi přijmeme. A je důležité abychom propojili tento region na další koridory, které existují v Evropě. A vedle toho je tady obrovský potenciál z hlediska energie. Máme tady vedení z Azerbajdžánu a z Turecka, ropovody, které jdou přes Turecko a e, směrem do Řecka a musíme se tady starat o Eh, tyto ropovody, které eh, transitují těmito zeměmi. A i tento aspekt bychom měli eh, zohlednit. Dále terminály skapalněného plynu. To jsou aktivity, které se rozvíjely již v Chorvatsku a v Albánii. I tam bychom měli pokračovat. Pak je tady obrovský eh, potenciál také v oblasti vodních elektráren, zvláště v Bosně, Hercegovině, v Srbsku, tedy v těch zemích, které nejsou členy Evropské unie, také v oblasti Černé hory. Měli bychom také zdůraznit využívání mm, nových druhů energie. I ty bychom měli dále podporovat. A teď Kvalita eh, životního prostředí, to je další kapitola. V této části jsem se pokusil předložit některé návrhy, které jsem dostal ze strany kolegů. Tady je důležité, abychom lépe kontrolovali přeshraniční znečištění, to je velmi důležité téma, tomu bychom se měli zvláště věnovat. A vedle toho bychom si měli také uvědomit, že jaderská oblast je i ekonomicky velmi používána, je tam těžba ropy, zemního plynu, jsou tam i některé další záměry, záměry ale chybí tu koordinace. Ty příslušné země společně nespolupracují. Takže to minimum, co si můžeme přát, je, aby tyto příslušné země tahly za jeden provaz. Potom by bylo dobré také mít regionální centrum pro případ katastrof. To je významné téma. Víte, že v této oblasti jsme měli celou řadu problémů. Částečně jsme měli problémy také z hlediska spolupráce mezi Slovensk- Slovenskem, eh, Itálií a Řeckem, takže musíme se starat také o prevenci z hlediska těchto katastrof a je nutné, aby tyto země táhly za jeden pro vás. Um, ehm, hovořil jsem také o problému xylella fastidiosa. Máme i další problémy, které jsou tady minimálně symbolicky uvedeny, ale představují často velký problém. A poslední název, to je cestovní ruch. Tady je zbytečné, abych vysvětlovali, jak je důležité toto dědictví eh, v této jaderské a jonské oblasti z hlediska eh, římské a řecké civilizace. Tady je zbytečné hovořit o všech těch vlivech, které tady byly. Je to fantastický potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. A v této souvislosti jsem navrhl, abychom vypracovali jakousi celistvou strategii z hlediska cestovního ruchu, tedy v jaderské a jonské oblasti. Musíme si položit otázku, zda by bylo dobré tedy mít společnou strategii pro obě moře nebo oddělenou. Já osobně se spíše domnívám, že by to měla být společná strategie pro jaderskou a jonskou oblast a že by tedy případní turisté se mohli zajímat o tuto celou oblast. Domnívám se, že bychom mohli zpracovat eh, mnoho věcí společně. O cestovním ruchu se hovoří relativně málo v Evropském parlamentu. Je to důležité téma, zvláště ty venkovské oblasti z toho můžou profitovat, včetně ostrovů, které představují obrovský potenciál, takže tady můžeme ještě mnohé realizovat. Na závěr bych chtěl ještě všem poděkovat za dobrou spolupráci a těším se na rozpravu, těším se na vaše pozměňovací návrhy a pokusím se vypracovat dobré kompromisy. A 17. září, jak řekla paní předsedkyně, budeme hlasovat o této zprávě. I na to se už těším. Děkuji. Thank you. Já děkuji vám, pane Jakovčiči, za tu prezentaci a tam se, zdali někdo ze stínových zpravodajů chce v tuto chvíli zahájit diskuzi. Pan Fride, prosím. Paní Fride. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já mám eh, pár připomínek a úvodem bych chtěla poděkovat zpravodaji za zprávu, kterou nám teď uvedl a také mu chci poděkovat za jeho angažovanost během všech těch let a tohoto týdne, což také napomohlo vytvoření této strategii pro oblast Jaderského a Jonského eh, moře. Jsme v kontaktu se všemi zeměmi regionu a máme určité ambice, které je teď nutno přetavit v činy. A já jsem e, přesvědčená, že to bude možná obtížné, ale zároveň je to otázka, kterou si musíme e, klást, e, jak tedy postupovat, aby strategie byla efektivní. A právě tato zpráva by měla upřesnit, co je třeba ustavit, aby tady existovala Eh, taková eh, instituce, která by byla takzvanou měkkou institucí pro tuto strategii a aby bylo dobře možno kontrolovat investice, vydané finanční prostředky. Eh, takováto regionální strategie si vyžaduje samozřejmě přístup teritoriální a je také zapotřebí zachovat princip subsidiarity hlavní eh, rol, eh, kolega zdůraznil velmi zásadní roli eh, tohoto regionu a zohlednit tuto roli je samou podstatou celé strategie. A hlavně bude záviset na schopnosti integrovat strukturální fondy na období 2014 až 2020. Eh, je třeba upřesnit, že členské státy musí eh, sladit politiky a financování a také začlenit prvky této strategie do programů financovaných Evropskou unii. Rovněž je eh, nutné, aby cíle této strategie byly promítnuty do těchto programů. A pak e, jsou tady ještě některé tra, e, takové průřezové otázky. E, je také třeba zohlednit otázku komunikace není možné, eh, aby strategie fungovala, pokud nebude eh, zajištěna eh, kvalitní komunikace, viditelnost jak na národní, tak na regionální úrovni, ale především na úrovni lokální, místní, pokud budeme chtít rozvíjet tuto strategii, tak je zapotřebí eh, myslet na komunikaci, vyměňovat si dobré postupy a organizovat takové události, které začlení eh, veřejnost eh, obyvatelstvo těch regionů a nemůžeme pomíjet také sociální aspekty, přidanou hodnotu této strategie a je tady takový společný jmenovatel všech těchto aktivit a tím je e, zlepšení situace pracovníků, e, začlenování lidí z postiženích a e, rovněž zajišťovat rovné příležitosti mezi muži a ženami. Pak je tady ještě otázka toho, že služby by měly být dostupné a přístupné i lidem s postižením. E, vy, e, mítit překážky i v oblasti stavebnictví je e, důležité, vyšleme tím jasný signál. Pak je také nutné myslet na malé a střední podniky, které budou hrát v celé strategii klíčovou roli a nezapomínejme na přístup k finančním prostředkům, který je nutno výrazně zjednodušit. A rovněž je třeba myslet na eh, eh, občanskou společnost a administrativní eh, složky, které budou realizovat tuto strategii a tady bude zapotřebí myslet na kvalitní profesní úroveň. Makroregion samozřejmě Eh, může pak vytvářet eh, programy, které zaplní eh, určitá prázdná místa a umožní inovativní projekty, které napomohou růstu. Ještě jednu malou připomínku. Těším se na spolupráci se spravodajem v nadcházejících týdnech. A co se pilířů týče, tak takzvaný modrý růst to by mělo být více realizováno s místními organizacemi. Všichni se teď obracejí tímto směrem. Kvalita životního prostředí, otázka případných kontaminací, elektrifikovaná regionální síť, vysokonapěťová, nízkonapěťová síť, která by byla propojená Eh, a využívala obnovitelných zdrojů. Je třeba se dívat do budoucna. Eh, zalesňování, to je pro tento region také důležitý a eh, prvek. A pak je tady ještě propojení sever-jih, to je třeba též zohlednit a rovněž je tady ještě aspekt eh, středozemního koridoru. Eh, na ten nezapomínejme. Udržitelný cestovní ruch. No, z toho je třeba vytvořit ústřední prvek celé strategie. Je součástí eh, potenciálního ekonomického rozvoje regionu. A já si myslím, že v této souvislosti je třeba více myslet na kulturní a tvůrčí činnosti. Myslím, že jsou tady veliká, veliká očekávání spojená s tímto makroregionem. E, tato strategie není jenom nástrojem pro koordinaci evropských politik. Je docela možné, že tento makroregion má ještě jednu roli, e, samozřejmě progresivní podpora regionálních politik, e, což samozřejmě pomůže Eh, také vytvořit eh, pokojnější klima v regionu, který není ještě zcela eh, spacifikován. A pak je tady také možná uvažovat o úsporách z rozsahu vzhledem k velkému regionu, který je takto vytvořen. A to je také šance pro lepší využití finančních zdrojů z Unie. A doufám, že v tomto směru budeme spolupracovat, abychom vytvořili skutečně efektivní strategii pro celý region. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla zpravodaji eh, poblahopřát. Myslím si, že pan Jakovčič vytvořil skvělou zprávu a spolupráce s dalšími kolegy byla korektní a úspěšná. Jaderská a Jonská oblast stojí tváří v tvář velkým výzvám. E, patří sem vysoká nezaměstnanost, e, nedostatečná dopravní infrastruktura, e, nedostatečné administrativní kapacity, komplexní byrokracie a ekologické škody. Pro řešení těchto problémů je nutné aktivně do procesu zapojit jak občanskou společnost, tak soukromé subjekty. Potřebujeme skutečně efektivní využívání zdrojů e, při uplatňování strategie. Úroveň e, povědomí o těchto záležitostech je různá e, v těch zemích, které jsou součástí projektu. Čtyři z nich jsou členy Evropské unie a další čtyři jimi nejsou. Takže pro tento region s odlišnými zkušenostmi potřebujeme takovou strategii, která by byla přizpůsobená e, potenciálu jednotlivých zemí. Rád bych zdůraznil první pilíř strategie, a tím je e, odvětví rybolovu. V tuto chvíli existuje celá řada překážek, která znemožňuje rozvinutí plného potenciálu rybolovného Eh, sektoru. Eh, jedná se například o omezený eh, přístup k licencím a k moři, fragmentované, fragmentovaný průmysl, omezený přístup k případným finančním zdrojům, půjčkám a tak dále, velmi těžká administrativní zátěž. Cestovní ruch, zemědělství a rybolov by měly být předmětem zjednodušených eh, postupů a eh, předpisů a tím by se eh, výrazně pomohlo malým a středním podnikům v těchto třech sektorech a diverzifikovala by se celková ekonomická scéna. Pak je tady ještě další citlivá oblast a to jsou farmáři kteří jsou nesmírně zranitelní. Rovněž je třeba myslet na e, ochranu a rozvoj e, tradičních kulturních dědictví, e, což je přidaná hodnota. Tato tradiční kulturní dědictví by mělo být podporováno rozvojem místních značek a místních produktů. Mám otázku k zástupci komise. Je možné, že nedostatek lidských a administrativních eh, kapacit eh, může eh, ohrozit vůbec realizaci celé strategie? Pokud ano, co bychom měli dělat? Předsedkyně, další stínový zpravodajové, pan Bogovič, prosím. Děkuji vám a omlouvám se za spoždění. Eh, chci říci, že eh, co se týče jaderské a jonské oblasti, tak eh, tuto věci výrazně sleduji. Byl jsem teď na konferenci srbských manažerů a proto jsem se opozdil na dnešní zasedání našeho výboru. Nejprve bych chtěl panu Jakovčečovi a jeho týmu eh, poděkovat, eh, protože eh, pan kolega připravil skutečně velice vyčerpávající zprávu k jaderské a jonské oblasti. Regionální rozvoj je samozřejmě nesmírně důležitý. Všechny ostatní oblasti, které e, mají e, obdobnou závažnost, jsou ve zprávě také zmíněni, zmíněny a já jsem si jist, že e, kolegové přijdou s řadou pozměňovacích návrhů a že tady stojíme před velmi, velmi kvalitní zprávou. Eh, jak jsem řekl, eh, region navštěvuji, teď jsem se z něj vrátil. Čtyři země eh, tohoto regionu jsou členy Unie, čtyři další nikoliv jedním z nejzávažnějších nedostatků v této souvislosti je to, že země, které tvoří součást regionu, si navzájem nepříliš věří. Je tady nedostatek důvěry mezi občany těchto států. A to se samozřejmě promítá do koordinace a spolupráce. My vidíme, že v pobaltském eh, regionu je vytvořena eh, dobrá spolupráce a já doufám, že strategie pro jaderskou a jonskou oblast bude také vnímána jako příležitost vytvořit těsnější vazby. Já doufám také, že posílíme administrativní možnosti v těchto zemích, tak aby administrativní složky a všechny další subjekty mohly e, důstojně hledět tváří v tvář výzvám, které tato zpráva obsahuje. Rovněž jsme hodně slyšeli o organizačních aspektech. Členské státy mají samozřejmě jinou organizační úroveň než nečlenské země. Pokud si budeme vyměňovat dobré postupy a informace, tak jsem si jist, že další země v tomto regionu budou schopné se vytvořit také prostřednictvím našeho know-how administrativní silné složky. Je to také zdůrazněno, že by se parlamenty měly více a aktivně něj zúčastnit eh, řízení těch eh, různých eh, struktur a teď bych rád eh, slyšel ještě, že se bude tomuto tématu věnovat samostatná rozprava. Eh, myslím si, že v oblasti cestovního ruchu je ještě velký potenciál. Tady bychom měli posílit ten dokument eh, i v souvislosti právě s rozvojem cestovního ruchu. Měli bychom tady uvažovat o regionálních produktech, které by byly propojeny s cestovním ruchem v jaderské oblasti. To je velmi důležité důležité. Velká města a e, vnitrozemí mohou být ovšem také klíčově důležitá, pokud e, stojíme o to, aby tady existovaly významné regionální produkty. A ještě k tomu cestovnímu ruchu. Myslím, že bychom především měli zdůraznit skutečnost, že Slovinsko a Chorvatsko jsou země, které mají zhruba 40 území eh, v natuře 2000, to znamená, že tyto regiony, tento eh, makroregion by měl být chráněn ještě víc a rovněž bychom měli přispět k koexistenci s ekonomickými aktivitami, protože je třeba říci, že všechny aktivity jsou zaměřené na to, aby byla chráněna Eh, oblast eh, spadající do natury. A ještě k cestovnímu rochu, tady bychom měli také zdůraznit další věc, sezóna, eh, teda cestovní roh je sezónní záležitostí, je to tedy omezeno v čase a měli bychom se více soustředit na jaro a podzim, a prodloužit Eh, tu sezónu od jara až do podzimu. Eh, námořní činnosti jsou rovněž významné, jsou již součástí kulturního dědictví a tradic. A já se domnívám, že celý rybolovný sektor by měl hrát větší význam, eh, když vezmeme v úvahu malé a střední podniky a tradiční výrobky. To by měly být oblasti, které by měly být ve zprávě ještě více zdůrazněny. A teď eh, k energetice. Já si teda myslím, že eh, tady je třeba věci důkladně promyslet. V tomto regionu bychom měli začít přemýšlet o společné eh, energetické unii. Máme totiž velké problémy s dodávkami plynu a proto jsem zastáncem myšlenky posílení energetických Eh, spojů. A vy v této zprávě jmenujete dvě konkrétní země, eh, v souvislosti s potenciálem v oblasti energetiky, ale myslím, že i další země by měly eh, získat na významu. Opak je tady ještě otázka těžby ropy v jaderské oblasti. Myslím si, že tady bychom se měli soustředit na technologii příznivou, eh, přívětivou k životnímu prostředí. A rovněž je tady oblast logistiky, dopravy, eh, námořní turistika, eh, přístavy, takové jako Rijeka, Terst a Koper to jsou tři hlavní přístavy v severní části Jaderského moře. To jsou vlastně tři výchozí místa eh, směrem k dalším mořím. Eh, měly by eh, získat větší význam a každý z těchto tří velkých přístavů by měl mít jasně definované priority a myslím si, že celkově ta zpráva je velmi dobrá a že pomocí pozměňovacích návrhů ji ještě vylepšíme. The shadow reporter. Děkuji velice. <clears throat> Stínový zpravodajové, pan Papadimos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάκοφτσης ε, για την εργασία που έχει κάνει. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία Chtěl bych poděkovat za vynikající práci. Měli jsme skutečně dobrou spolupráci. A já jsem byl tedy stínovým zpravodajem a myslím si, že i z hlediska těch pozměňovacích návrhů se nám podaří dosáhnout textu, který eh, bude podporovat rozvoj této strategie a tím pádem také spolupráci v jaderské a jonské oblasti. Už existuje příklad a sice eh, strategie spolupráce v Pobaltí, která může mít pozitivní dopad na rozvoj v oblasti této strategie. Předtím, než budu hovořit o některých konkrétních připomínkách, chtěl bych se zmínit o některých negativních aspektech, protože o to také jde. Víte, že je to zpráva z vlastní iniciativy a proto bychom chtěli eh, dát určité podněty pro oblasti, kde je to nutné. Pan Jakovčič a představitelé některých dalších eh, frakcí už poukázali na to, že je nutné spolupracovat. Potřebujeme také úspory z rozsahu, tak aby vše toto bylo ku prospěchu rozvoje tohoto regionu, který má eh, velký potenciál a strukturální výhody. Nicméně bych chtěl poukázat na některé potíže, které máme v této oblasti. Jedna tady již zazněla. Máme tady čtyři země, které jsou již členy EU a čtyři nikoliv. Takže tady jsou opravdu výrazné rozdíly eh, z hlediska situace z hlediska vývoje zprávy. A také tady existují některé tradiční a historické stavy nedůvěry. A existuje také problém v oblasti financování, protože tato iniciativa nemůže spolehat na nové prostředky. My musíme vycházet z existujících nástrojů a z existujících finančních prostředků. To znamená, že tady musíme přesně diferencovat priority z hlediska těch příslušných zemí. Takže otázka je, kam poplynou tyto prostředky v konečném efektu. I to vyžaduje dobrou eh, spolupráci a správnou volbu. Protože mm, pokud tady budeme mít více programů než finančních prostředků, tak budeme mít nedokončené projekty a to skutečně eh, bude v neprospěch tohoto růstu. Já si myslím, že se musíme soustředit na ty hlavní body, tak jak o tom hovořil pan Jakovčič. To znamená, musíme se soustředit na ty oblasti, kde ta spolupráce a úspory z rozsahu a další rozvoj jsou nezbytné. Doprava, energetika, cestovní ruch a ochrana životního prostředí. To jsou oblasti, kde musíme zajistit trvale udržitelný rozvoj, protože se jedná o oblast, kde máme členské státy, máme tam také kandidáty a tyto země mají velké problémy z hlediska velké nezaměstnanosti, omezených eh, prostředků a také trpí eh, nekvalitní, inf, nekvalitními infrastrukturami a také špatnými službami pro obyvatelstvo. Musíme také odbourat eh, historickou nedůvěru, která zde existuje a postarat se o to, aby prostředky byly spravovány transparentním způsobem. A musíme také alokovat spravedlivě tyto prostředky. Také Evropská investiční banka se musí do toho zapojit. A také musíme eh, myslet na ten nový takzvaný Junckerův eh, fond pro strategické investice, EFSI, ten eh, musí eh, být eh, představen veřejnosti. A musíme tedy předkládat konkrétní návrhy a musíme zajistit, aby Evropský parlament se účastnil zprávy tohoto fondu a to právě v této počáteční fázi, tak aby tyto peníze byly alokovány tam, kde je to nezbytné. A ještě tady mám několik podrobných připomínek. Za prvé, já se domnívám, že je velmi pozitivní, eh, že se evropská pozornost soustředuje také na ostrovy a na venkovskou oblast. To je návrh, který eh, eh, by měl být také podnětem pro komisi. Dále se zde hovoří o otázce migračních toků. Itálie a Řecko jsou vystaveny obrovskému e, přistěhovaleckému tlaku. A v této oblasti bychom e, měli vytvořit dodatečné struktury, které by mohly přejímat tyto přistěhovalce. A k tomu by byla nutná evropská podpora. Dále ještě v rámci pozměňovacích návrhů navrhuji, abychom více vyvážili eh, tento text, abychom se zaměřili na trvale udržitelný vývoj a na tvorbu eh, pracovní příležitostí v tom smyslu, že bychom zvláště bojovali proti nezaměstnanosti mladých lidí. A na závěr Je obtížné toto vše spustit, protože některé země nejsou ještě členy Evropské unie. A pokud by měly být rozšiřovány některé iniciativy v rámci této strategie, v rámci těchto osmi zemí, tak eh, musíme dávat pozor na to, abychom správně udělali ty první kroky, abychom zajistili spolupráci za souhlasu těchto zemí. Musíme se vyhnout problému, které by mohly vzniknout, kdyby se příliš rychle rozšiřovaly tyto projekty a eh, které eh, by mohly spochybnit cíle, které jsou uvedeny v této zprávě pana Jakovčiče. Já předložím pozměňovací návrhy v tomto duchu a musím říct, že zatím jsme měli velice vstřícnou spolupráci při tvorbě této zprávy. Doufám, že budeme tak pokračovat i v budoucnosti z hlediska zpracování pozměňovacích návrhů jednotlivých politických skupin. A doufám, že vytvoříme dokument, který by mohl být přijat širokou většinou tak abychom mohli vykonávat tlak na další orgány, jako je Komise, Evropská investiční banka, EFSI, tak abychom mohli získat větší finanční podporu v rámci této strategie. Děkuji velice. A nyní pan Sklerk. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. E, prvo bih zahvalio gospodinu Jakovšiću na... Děkuji. Paní předsedkyně, nejprve mi dovolte poděkovat panu Jakov, Jakubčičovi za tuto vynikající zprávu. Pozměňovací návrhy jistě ještě vylepší a myslím, že na výsledkem bude velmi kvalitní text. představím své pozměňovací návrhy v té obecné části, bychom se měli zaměřit na koordinaci v rámci regionu. Máme velmi dobré příklady z regionu Podunají a pobaltských států. Tam je jasně vidět, jak společné nasazení sil přispěje k dosažení cíle. Když hovoříme o financování a finančních zdrojích, Evropská investiční banka, Evropské fondy, Junckerův plán, tohle všechno by mělo být zapojeno a přispět k projektům. Přeshraniční spolupráce je také velice důležitá. A také předstupní fondy. Všechno tohle určitě přispěje k vytváření synergií a dosažení cílů strategie. Včera jsme se účastnili zasedání v oblasti energetické unie a tam byl kladen důraz na eh, energie z obnovitelných zdrojů a na přínos Evropské investiční banky v této věci. celá věc tedy eh, dostala významný impuls právě zapojením Evropské investiční banky. Investice, které předpokládá Junckerův plán, pomohou urychlit implementaci strategií. Co by asi mělo být nejdůležitější v rámci těchto úvah? Makroregiony mají velký kapitál ve smyslu přírodních zdrojů a tento kapitál by měl být zachován. A to i s ohledem na cíle Evropské strategie 2020. Jejímž e, pilířem je mimo jiné takzvaný zelený růst. A právě zelená ekonomika by mohla být cestou, jak rozvíjet region. A pak je tu celá kapitola věnovaná takzvanému modrému růstu. Já myslím, že Tady bychom měli více zdůraznit úlohu společné politiky rybolovu. Všechny fondy, které jsou zapojeny v této oblasti, by měly zároveň pomoci k ochraně životnímu, eh, životního prostředí a propagovat podnikání. Trvale udržitelný rybolov by měl být jednou z hlavních aktivit spolu se zdravým zemědělstvím. Když se podíváme na rybolovný průmysl, Evropská unie dováží až 40 ryb odjinut. To znamená, že nedostatečně využíváme vlastní zdroje v tomto ohledu, zdroje, které máme v Jaderském a Jonském moři. Proto by měly být vytvářeny synergie mezi výrobou čisté energie a výrobou a tedy produkcí zdravých potravin. Vzhledem k tomu, že pobřežní oblasti mají velmi úzké vazby s vnitrozemím, měla by být tato strategie zaměřena i na posílení spolupráce. Najdou se už teď projekty, které by mohly být zapojeny do vytváření synergií při eh, výrobě energie z obnovitelných zdrojů. Pokud jde o propojení regionu, my jsme tu hovořili o železničních trasách, protože to je něco, co v tomto regionu chybí. Nemáme žádné vysokorychlostní vlakové spoje v tomto regionu, což je docela určitě slabinou. A nyní, pokud jde o životní prostředí, tady máme regionální problém. Především pokud jde o nakládání s oba odpady. Za západní oblast eh, Středomoří je nám v tomhle ohledu příkladem. Například Barcelona měla velmi úspěšný projekt v rámci eh, programu Smart Cities. A také bychom neměli zapomínat na ostrovy. Ty jsou velmi důležité, protože potřebují daleko víc kapitálových investic než zbytek této oblasti. a rozhodně tedy chybí investice. Také máme problém s oblastí kolem jezer, jako je například Ochryt a další. Protože tedy tato jezera zasahují i na území nečlenských států, představují však velký přírodní kapitál a jsou také zásadní pro produkci zdravých potravin. Tam, kde hovoříme o propagaci výroby energie z obnovitelných zdrojů a zvýšení efektivity této výroby, je třeba říci, že vlastně větší objem výroby energií z těchto zdrojů by posílil energetickou nezávislost Evropské unie. ale v rámci těchto projektů spolupracuje pouze Řecko a Chorvatsko, nikoli Albánie, která ještě není členskou zemí. Když hovoříme o těchto zdrojích, měli bychom také zmínit projekty, které um, se zabývají potenciální těžbou zemního plynu a ropy eh, v Jaderském moři to tedy jak ve vodách Chorvatska, ale také Albánie a Řecka. Samozřejmě všechno se musí odvíjet podle scénáře trvale udržitelného rozvoje. A také bychom neměli zapomínat na zranitelné sektory a striktnější kritéria směrnice pro těžbu ropy a zemního plynu v pobřežních oblastech. Paní Tomačič zmínila chybějící kapacity ve státech, které jsou součástí této strategie. Já navrhuji, aby ve chvíli, kdy budeme hlasovat o směrnici, abychom vzali v úvahu všechny projekty, které se v této oblasti rozběhly. Měli bychom také velmi přesně nadefinovat pravidla hry. Tedy pravidla toho, jak budou projekty zařazeny do těchto programů. Pokud jde o problematiku tepelných elektráren a i ty státy, které jsou zatím kandidátské a mají takovéhle elektrárny na svém území, měly být motivovány k tomu, aby jejich odstávkou přispěly k boji s klimatickými změnami. Navrhuji tedy, abychom připravili makrostrategii zaměřenou na boj s klimatickými změnami. A měli bychom založit nějaký fond solidarity, který by eh, sloužil jak za, pro prevenci a také eh, pomohl adaptovat se na důsledky klim, změn klimatu. Pokud je o turistiku, nerad bych eh, zmiňoval ty různé formy eh, zábavných aktivit, které nabízíme v rámci turistiky. Turisté na prázdninách jsou vysoce mobilní, proto bychom měli tedy propagovat budování dopravních linek. A tím bychom vlastně také snížili eh, emise CO2. Jaderské a Ionské moře eh, a ostrovy v nich už tedy eh, se zaměřili na problematiku energetické nezávislosti. Běží v tomto smyslu dobré projekty, je důležité, aby tyto ostroje byly energeticky nezávislé. A jeden zdroj v textu není zmíněn vůbec, jsou to naše národní parky, které jsou vynikajícím prostorem pro vzdělávání, proto, abychom tedy lidem ukazovali, jak se starat o životní prostředí. To je tedy obsah mých pozměňovacích návrhů. Děkuji a paní Damat. Děkuji paní předsedkyně. Já chci také poděkovat panu kolegovi za návrh zprávy. To je opravdu dobrý pocit vidět takovouto integrovanou strategii, kompaktní dokument, čtyři země eh, z Unie, čtyři eh, mimo Unii, ale se všemi budeme spolupracovat a přitáhneme k EU tyto cíle, ty tři eh, pilíře. To vše je třeba nahlížet integrovaně. Co tím chci říci? Nemělo by smysl například eh, navrhovat eh, nějaké pokyny, které by nebyly eh, spojeny s cíly v oblasti udržitelného rozvoje, dopravy a ekosystémy. Řečnice hovoří bohužel příliš rychle. Nemůžeme se ale jenom držet toho, co je ve zprávě té politické stránky věci. Musíme také znát důkladně, které jsou problémy. Musíme eh, na ně upozorňovat, musíme eh, o nich eh, komunikovat. Jsou tady čtyři pokusy ze strany italské Eh, vlády o eh, možnosti využívat eh, některé energetické zdroje. Pak jsou tady snahy některých nadnárodních monopolů, které chtějí využívat technologie velice nebezpečné pro životní prostředí. To není příliš dobré. Tra l'altro di una tecnica per la ricerca di idrocarburi a nezapomínejme, že se jedná na, e, o výzkumnou technologii, e, e, co se týče tedy uhelných zdrojů a fosilních zdrojů obecně. Já jsem teď hovořila o Jaderské moři a o pobřeží Jaderského moře, ale to samé platí o Jonskou oblast, tam zase se jedná o plynovody, a pokud chceme skutečně vytvořit takový alternativní eh, model rozvoje, eh, který by zohledňoval moderní obnovitelné zdroje, tak je třeba se důkladně zamyslet nad tím, co regiony nabízejí, jaké jsou tam příležitosti a musíme eh, samozřejmě ještě teď, tento týden, E, nabídnout alternativy a odmítnout ty snahy některých e, stran využívat ty tradiční zdroje a jít cestou e, plenění zdrojů, které mají i ekologické, které má i ekologické dopady. Pak je tady otázka fitosanitárních požadavků je třeba být připraven. Ještě jednou mám určité návrhy které eh, se eh, vztahují k udržitelnému rozvoji, předložím je formou pozměňovacích návrhů. Pak je tady ještě eh, Mersinský most a jeho výstavba. Je to určitý projekt, který je skutečně zatím nepříliš připravený, abych to řekla mírně. Proto bych eh, kolegovi eh, navrhla, aby tento odkaz eh, v těch pokynech vyškrtl. Stručně řečeno závěrem souhlasíme s tím, že toto je území, které má obrovský potenciál a je strategicky velmi důležité. Děkuji velice a paní Maleteč. Thank you very much. Děkuji velice. Budu hovořit v angličtině chci poděkovat zpravodaji za eh, toto stanovisko a také chci poděkovat všem stínovým zpravodajům. Chci zdůraznit důležitost implementace této strategie. Měli bychom opravdu uvažovat o tom, jak ta bude, jak bude nastavena celá ta struktura implementace. Vy jste řekli, že Evropská komise a členské státy by měly pracovat rychleji a usilovněji na této části. Panuje celá řada obav, řada z nich se týká probíhající implementace. Už tady tedy konkrétně byly zmíněny, vy například hovoříte o administrativních kapacitách, které vedou ke slabé implementaci a samozřejmě je to velice obtížné nadefinovat společné cíle v zemích, které se nacházejí na různý, různé úrovni vývoje. A z toho tedy vyplývají jejich odlišné potřeby. A také nemáme nějaké standardně nastavené procesy a pravidla v těchto zemích, protože ta rozmanitost je velká. A to je něco, na čem bychom měli pracovat, na tom, jak skutečně harmonizovat přístupy v těchto zemích. A protože tato pravidla chybí, implementace je tím ještě stížena. Chybí také dobře strukturované projekty. Nyní můžeme říct, že máme takový seznam projektů, ale otázka je, zda opravdu máme tedy, zda všechny ty projekty opravdu jsou dobře strukturované a připravené k implementaci. A když říkám dobře strukturované, myslím tím vlastně to, zdali ty projekty, které máme na seznamu, opravdu řeší úkoly, které jsou pro náš region důležité. A ne, tedy pro celý region, makroregion, anebo zdali stále ještě uvažujeme tedy z perspektivy národních států. A pokud jde o zdroje financování, tady bychom měli uvažovat o tom, a Evropská komise neustále hledá nějaké nové finanční návrhy a to, jak opravdu tedy otevřít různé zdroje financování podnikatelům. Možná bychom tedy mohli uvažovat o tom, jak nastrukturovat nebo případně založit konkrétní fond pro tyto projekty na úrovni makroregionu. Podobně to mají pobalské země. Ty mají jeden společný fond, ze kterého se financují projekty ať už tedy v tom soukromém nebo veřejném sektoru, většinou je to partnerství obou sektorů. A to bylo, bylo by tedy dobré zkombinovat zdroje, které nabízí politika soudržnosti a Evropská investiční banka a vytvořit takovýhle nějaký nový nástroj. Je velice důležité mít konkrétní fond, který podpoří implementaci ale nejdřív potřebujeme seznam tedy těchto přestrukturovaných projektů. A také bychom měli uvažovat o tom, jak podpořit reformy a změny a rychlejší rozvoj v zemích, které jsou méně rozvinuté a dívají se trochu jinak na některé společné politiky, které fungují v členských státech, ale nefungují ve státech, které členské nejsou. Takže i tohle by mělo být k dispozici a v praxi. A konečně, když jsem hovořila o nových finančních nástrojích a to, jak je tedy e, zakládat, musím zdůraznit, že v těchto osmi zemích došlo k opravdu velké fragmentaci finančních trhů. A právě kvůli tomu nemáme podnikatele, nemají naši podnikatelé stejné příležitosti pro implementaci projektů protože panují obrovské rozdíly, pokud jde o úrokové sazby a vůbec možnosti. Hlavně v těch nečlenských státech existuje celá řada eh, překážek, ale to tež platí i o některých členských, jako je například Chorvatsko. A i to by mělo být předmětem našich úvah. Děkuji velice a nyní dám slovo zástupci Evropské komise. Paní Andrea nebo pan Andrea Meyrit. Děkuji vám, paní předsedkyně. My bychom chtěli velmi přivítat tuto zprávu eh, kterou vytvořil vážený pan poslanec Jakovčič a rovněž souhlasíme s většinou toho obsahu dané zprávy. Dovolte, abych eh, přešel k takovým třem okruhům připomínek. Za prvé, potřebujeme do toho vedení e, celého procesu e, přitáhnout také národní parlamenty. Musíme s nimi posílat vazby. Proč? Protože komise e, tady hraje závažnou roli v tom smyslu, že vede strategickou koordinaci celé strategie, ale je to také na členských státech rozhodnout se, jak a čím souhlasit. Teď mám na mysli ty hlavní prvky strategie. Prostě je zapotřebí, aby to vzali za své. Rovněž se myslíme, že národní parlamenty mohou hrát závažnou roli eh, při eh, získávání jednotlivých složek eh, společnosti a politické reprezentace pro cíle strategie. Prostě ta osvěta e, může být do značné míry v jejich rukou. E, to je velmi důležité aby totiž bylo možno sladit národní politiky, investiční e, plány a programy s cíly celé strategie, a to jak v členských, tak nečlenských státech a je to rovněž relevantní, e, co se týče slaďování financování e, při kombinaci regionálních e, zdrojů a využívání zdrojů z operačních programů, které zůstávají hlavními zdroji financování a které mohou samozřejmě také významně podpořit cíle strategie. Druhá věc se týká administrativní kapacity. To už tady bylo zmíněno řadou kolegů, vašich kolegů. A e, tady bychom chtěli zdůraznit e, skutečnost, že tady máme Adrian, nadnárodní program, který vlastně pokrývá stejnou zeměpisnou oblast. A tento program může podpořit administrativní kapacitu prostřednictvím takových těch e, Eh, facilitačních míst, které budou eh, umístěny ve Slovinsku a tam vlastně celkový rozpočet věnuje 10%, asi 10 milionů eh, eur na podporu právě získávání administrativní kapacity a programů v této sféře. Rovněž bychom chtěli zdůraznit ještě jednu skutečnost. Každá účastnická země nese určitou odpovědnost za to, že zajistí dostatečné a kompetentní administrativní zdroje eh, pro implementaci celé strategie pro jaderskou a jonskou oblast. A to, to je opravdu zásadní moment, pokud chceme opravdu zajistit efektivní implementaci eh, strategie. Třetí věc, kterou bych tady chtěl zdůraznit, je skutečnost, že v předchozích strategiích, e, například strategie pro e, pobaltskou oblast, e, pro Dunajskou oblast a tak dále, bylo k dispozici určité financování na takový ten počátek celého procesu, takové ty základní kroky na startování strategie a tak dále. Takže my bychom byli opravdu velice rádi, kdyby Evropský parlament mohl rovněž stejným způsobem podpořit implementaci i e, jaderské a jonské strategie. Především, aby se podpořila e, i taková zdravá, e, zdravá platforma, pevná platforma pro jednotlivé ty první kroky. Předsedkyně, děkuji vám velice, pane Jakovčiči. Chcete na to ještě stručně reagovat? Yes, okay. Uh... Prije svega hvala vám svima na učišću, bit ću vrlo. Ano, tak eh, v první řadě bych chtěl poděkovat za tyto příspěvky, a budu velmi stručný. Děkuji také zástupci komise a komisi za dobrou spolupráci. Já myslím, že všechno, co jsme právě vyslechli ze strany komise, je velmi trefné a relevantní. Doufám, že stejně jako eh, u těch dvou předchozích strategií budeme moci najít prostředky pro to, aby se tato strategie dala eh, uplatnit. Ještě jednou děkuji všem kolegům, kteří se mnou spolupracovali na této zprávě. Paní Tamatos, děkuji, s tou jsem spolupracoval nejvíce na vytvoření tohoto dokumentu. Možná, že jsou tady drobné rozdíly z hlediska našich pozic, nicméně jsem přesvědčen, že máme dobrý eh, a budeme mít dobrý kvalitní společný dokument. Ještě je tady problém přistěhovalectví. To je problém, eh, který bude projednáván i na úrovni jiných struktur. Víte, že Itálie a Řecko jsou v tomto ohledu eh, postiženy nejvíce, jsou takzvaně v první linii. I o tom můžeme diskutovat. A já jsem si jist, že vše, co se týče cestovního ruchu a životního prostředí a také otázek energetiky, toto eh, všechno určitě bude součástí různých iniciativ, Samozřejmě toto vše nebylo možné pokrýt v tomto dokumentu, protože jsme tady měli omezení těch 6 tisíc slov v této zprávě. Doufám, že proto budete mít porozumění. Takže vážení kolegové, vážení stínoví zpravodajové, budu velice rád, když na základě těchto příspěvků mi předložíte vaše příslušné pozměňovací návrhy tak abych eh, na základě těchto návrhů mohl vytvořit konečnou verzi této zprávy. Já už jsem ve svém úvodu uvedl několik záležitostí, které jsou důležité, zvláště v rámci bodu 5. To se týkalo Evropské investiční banky a komise, které jsem vyzval k tomu, zda by nebylo možné se zaměřit na speciální Eh, platformu, která by podporovala jaderskou a janskou oblast. Neměl jsem na mysli přímo fonty, tak jak o tom hovořila paní Malečič, ale domníval jsem se, že bychom eh, mohli společně s komisí eh, rozvinout takovouto iniciativu. Samozřejmě my máme obrovský problém v tomto regionu, zvláště v oblasti nezaměstnanosti těch členských státech EU, ale zvláště v nečlenských státech. A i e, v této problematice bychom se měli zamyslet nad větší účastí soukromého kapitálu na této strategii. Děkuji ještě jednou a jsem přesvědčen, že budeme mít dobré kompromisy a dobrou zprávu. Takže děkuji. Budeme se těšit na další podrobnou diskuzi. Huta eh, eh, pro předkládání pozměňovacích návrhů vyprší 3. Eh, července ve 12 hodin a v září na zasedání výboru budeme o této zprávě hlasovat. Přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání a tím je výměna názorů s konferencí okrajových přímořských regionů Evropy. Konference okrajových přímořských regionů Evropy byla založena v roce 1973 a je to takový think tank pro eh, ty přímořské oblasti, představuje nějakých 160 eh, eh, oblastí z nějakých 80 eh, států, eh, jak Unie, tak mimo. Má šest eh, různých komisí zeměpisně odlišených a každá z těchto komisí má svou vlastní organizační strukturu a podporuje a reaguje na různé podněty prostřednictvím projektů. Dnes tady budeme si vyměňovat názory s panem Enrikem Rossi, který je předsedou e, toskánského regionu v Itálii a panem Pierre Karleským, který je e, místo předsedou e, regionu Bretaň ve Francii. Děkuji vám, pánové, a teď vám dám prostor pro krátké úvodní slovo a pokusím se e, to časově trochu omezit. E, bude jistě zajímavé slyšet vaše slova, ale byla bych ráda, kdybychom pak měli ještě dost času na výměnu názorů se členy našeho výboru REGI. Takže prosím, pane Rosy, máte slovo. E, cara Presidente, cari europarlamentari, signore e signori. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci. Eh, chtěl bych říct, koho zde zastupuji. Už to paní předsedkyně uvedla, takže to nebudu prodlužovat. CPMR spolupracuje s Evropským parlamentem. My jsme velmi bedlivě sledovali celý legislativní proces zprávy o investicích, strategických investicích a některé naše návrhy byly také převzaty. Eh, jsem velmi vděčen, že se zabýváte teritoriálními specifiky a že se zabýváte také těmito eh, okrajovými přímořskými regiony. Od roku 2008 krize ještě prohloubila regionální rozdíly a vytvořil se vlastně, vytvořilo se nové paradigma sever-jih. Levn School eh, realizovala studie z hlediska dopadu na sociální soudržnost. To je studie, kterou právě požadoval Evropský parlament. Chtěl bych také ocitovat šestou zprávu o soudržnosti a samozřejmě se zmínit o všech statistikách Eurostatu z hlediska regionálního HDP. Všechny tyto podmínky by nám měly umožnit se zamyslet do hloubky nad eh, evropskou politikou soudržnosti. To je nezbytné proto, pokud eh, nechceme prohloubit Eh, rizika a podkopat eh, evropské projekty v těchto regionech. Největší paradox podle mého názoru v této politice soudrnosti spočívá v tom, že alokace prostředků eh, se opírá o ukazatele, které neodpovídají sociálně-ekonomické realitě v těchto regionech. Vlastně se vychází pouze z regionálního HDP. A pak je tady referenční období a tato problematika která je používána pro kalkulaci strukturálních fondů. A tady se používají statistiky, eh, které ovšem poskytují data, která eh, pochází z období před krizí. Podívejme se na řecké regiony. Eh, tam došlo k navýšení 20% z hlediska používání strukturálních fondů v porovnání s minulým obdobím. Takže alokace těchto prostředků by se měla opírat o širší rejstřík ukazatel, ukazatelů a zvláště o aktualizovaná statistická data. Já jsem si jist, že evropští poslanci, kteří pracovali na balíčku soudržnosti, budou se mnou souhlasit v tom, že alokace prostředků ze strukturálních fondů se musí opírat o všechna vyjednávání, která se vztahují na evropský rozpočet, kde Bohužel Evropský parlament neměl přímou účast. Naopak, pokud si přejeme, aby politika soudržnosti přežila, pak Evropský parlament podle mého názoru musí se vždy účastnit těchto jednání. Pak je tady další aspekt, eh, který spočívá s těmito prostředky soudržnosti, které jsou alokovány na národní úrovni. A přitom je to regionální politika soudržnosti. Proto, abychom měli úplnější úvahu ohledně metodiky eh, rozdělování, CPMR vytvořilo Task Force z hlediska indikátorů. Eh, chceme zahájit úvahu ohledně metodiky rozdělování alokace, ohledně sdílení informací a znalostí mezi jednotlivými regiony a realizovat projekce na základě těchto údajů. To by mohlo být užitečné, pokud chceme toto prohloubit. Jsme zatím v počáteční fázi, ale už vidíme zajímavé faktory, které bychom vám mohli předat a o kterých bychom mohli společně diskutovat. Mohli bychom projednat výsledky, které budou publikovány do prosince tohoto roku. Smlouvy říkají, že cílem politiky soudržnosti je snížit eh, rozdíly v rozvoji jednotlivých evropských regionů. Ale v průběhu času tato politika soudržnosti se stala něčím, kam se takzvaně spalo všechno. Regionální rozdíly, dále strategie Evropa 22, a dále se to používalo také jako nástroje makroekonomické kondicionality pro e, otázky hospodářské zprávy v Evropě. Pokud chceme opravdu řešit e, potřeby a větší intervenování této politiky, tak musíme být konzistentní. Musíme navýšit prostředky, které jsou určeny politice soudržnosti a musíme tedy revidovat směrem nahoru evropský rozpočet. Musíme to říci jasně. Ta politika soudržnosti by se měla soustředit na regionální hospodářský vývoj. E, neměla by být jakýmsi rukojmím e, makroekonomického rozvoje v celé Evropě. Pokud se podíváme na ten globální rámec a budeme ho aplikovat, tak jak je riziko, že budeme penalizovat právě regiony a zvláště ty regiony, kde soudržnost vlastně zajišťuje veškeré financování růstu v těchto regionech. Proto, abychom zaručili odpovídající financování, tak se požaduje, aby kofinancování nebylo součástí kalkulace těch podmínek které jsou stanoveny v rámci paktu stability. Toto by umožnilo našim regionům eh, získat prostředky, které by odpovídaly 62 milionům eur ročně v rámci sedmi let. Takže to můžete vynásobit. Jako toskánský region jsme ochotni eh, využít tyto zdroje tak abychom navyšli investice do politiky eh, soudržnosti. Ještě bych chtěl připomenout, že jako toskánský regional nejsme jediný roku 82 jsme se snažili vytvářet i vlastní zdroje a čekali jsme tady na zdroje, které budou pocházet z EU eh, v rámci období 2014-2020. Chci říct, že nejenom můj region, ale mnoho dalších regionů eh, jsou eh, přesvědčeni o smyslu politiky soudržnosti. Regionální rozvoj bude možný pouze tehdy, pokud rozvoj regionu bude eh, ve středu zájmu této politiky soudržnosti. Je to klíčové nejenom z hlediska Evropy 2020, z hlediska jednotlivých území, ale je nutné samozřejmě mít na mysli také definování jednotlivých operativních programů. CPMR navrhuje, aby regiony sehrávaly důležitější roli při eh, vykonávání eh, politiky soudržnosti a také, eh, aby se více spolupracovalo s parlamentem z hlediska principu zprávy a partnerství. To musí být posíleno a musí být to součástí strukturálních fondů. CPMR realizovalo také průzkum eh, mínění v jednotlivých regionech, proto abychom zjistili, zda se tyto principy uplatňují a jak toto funguje. Jsme ochotní se s vámi podělit o výsledky této ankety. Zatím jsme na počátku období 2014-2020 tohoto programového období, ale budoucnost této politiky po roce 2020 je již součástí diskusí. Můj kolega, eh, který se zabývá Británií ve Francii a který je součástí Bira CPMR, se jistě vrátí k tomuto bodu. Ještě jednou vám chci poděkovat za vaše pozvání. Thank you. Thank you. Děkuji, děkuji velice. Pan Karlakín. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem Pierre Kadlesky, jsem předsedou regionu Bretaň a jsem také rád, že tady mohu eh, vlastně vystupovat jako zástupce konference. E, kolega už hovořil o některých hlavních posláních a politikách. E, chtěl jsem vám poděkovat, paní předsedkyně, za vaše přijetí ve výboru REGI. E, chtěl bych vám také poděkovat, jelikož naše konference v poslední době velmi spolupracuje s poslankyněmi a poslanci vašeho parlamentu, eh, co se týče víceletého finančního rámce a také legislativního balíčku v souvislosti se soudržností. My jsme v tomto směru vedli již několik společných bitev. Já bych tady rád připomněl některé z nich, například otázku kolem priority investic eh, v regionální politice a v příslušném fondu a také oblasti makro podmíněnosti, makrokondicionality. E, naše konference okrajových a přímořských regionů e, je tady proto, abychom zastupovali zájmy celé řady regionů e, a přinášeli s názory a podněty z terénu a vystupovali s nimi na takovýchto fórech a rovněž tedy i na fóru Evropského parlamentu. Pokud se hovoří o regionální politice, o, o její budoucnosti, tak si myslím, že naší šancí, šancí nás, regionu, jste právě vy, e, poslanci a poslankyně výboru Regi Evropského parlamentu. Jaká je naše zkušenost jako regionu při implementaci programů v období 2014 až 2020? dřív, než tady eh, budu eh, formulovat některé otázky ohledně budoucnosti regionální politiky, dovolte pár slov o našich zkušenostech, eh, konkrétně co se týče implementace programů v období 2014 až 2020. To stále ještě probíhá samozřejmě. Naše konference přijala politické stanovisko 27. února letošního roku během zasedání svého politického byra. První sdělení je tedy politická legitimita regionu. My jsme správním orgánem což nás eh, vlastně dostává eh, do eh, úlohy, která se může zdát docela technická při implementaci evropských politik, ale jsme vlastně u většiny regionů zástupci volenými a jsme tudíž i politickou jednotkou a proto jsme vlastně tak trochu jak techničtí, tak političtí a máme také určitou politickou vizi, co se týče evropských politik v regionech. Takže Evropská komise má lepší koordinaci mezi jednotlivými nařízeními a doporučeními a e, operačními programy a dohody o partnerství a v této velice průřezové politice my e, DG Regio vyzýváme, aby znovu potvrzovala svou koordinační úlohu, která je strategická a která se tedy týká všech dalších DG. Bylo eh, také zdůrazněno několik dalších věcí. Naše konference zdůraznila určité potíže, se kterými se setkáváme při vytváření operačních programů, abychom spravedlnili eh, infrastrukturu malého eh, rozměru a máme a to je docela paradoxní, já vím, o čem mluvím, protože můj region eh, Bretaň, toho se to právě týkalo, je paradoxní, že evropské instituce, Evropská komise dávají digitální strategii na vrchol všech priorit a my jsme eh, byli opravdu nuceni eh, dělat všechno možné pro to, abychom financování určitých prvků právě pro rozvoj těchto digitálních sektorů Eh, nechali zavést do našeho programu. My se mobilizujeme eh, ohledně budoucnosti eh, soudrž, politiky soudržnosti nad rámec 2020 a v těch několika minutách, které mi zůstávají, dovolte, abych tady zmínil některá věci a některé dotazy upřesnil. Předseda Rosy už o tom hovořil díky podpoře Evropského parlamentu eh, rozpočet eh, regionální politiky na rok 2014 až 2020 eh, uchráněn, můžeme si k tomu blahopřát a nesmíme zapomínat na další věc. Pro evropské regiony je to zcela zásadní záležitost. Bretaň je toho příkladem. Bretaň je regionem, do kterého přišlo nějakých 900 tisíc eur z Fondu pro regionální rozvoj a z Fondu pro námořní záležitosti 900, milion, 900 milionů eur, což vlastně také ještě se připojuje k penězům regionální rady Bretaně 1,4 desetiny miliardy eur, takže to je prostě opravdu zásadní páka, zásadní nástroj našeho dalšího vývoje a je to součástí naší strategie rozvoje eh, a to dlouhodobě. Takže jsme mohli, eh, takže si můžeme někdy pokládat eh, otázku, zda politika soudržnosti není E, vlastně teď tak trochu e, e, doplňkovou politikou. politikou. Asi před rokem předseda Juncker řekl, jaká bude jeho taktika a to bohužel nezmínil politiku soudržnosti. Nehovořil o nutnosti soudržnost posílit v oblasti ekonomické, sociální i územní, teritoriální. Přitom jsou v Evropské smlouvě zásadně zmíněny, takže Znamená to, že jsou, politika soudržnosti je teď určitým doplňkem, že je podřazena jiným e, politikám, ale nezapomínejme na raison d'être politiky soudržnosti. On totiž evropský politický projekt se nemůže dále rozvíjet, pokud v sobě nebude obsahovat také ten prvek určité solidarity, jinak tady některé regiony úplně zmizí. E, takže Eh, je třeba, aby eh, regiony měly možnost se dále rozvíjet, eh, vytvářely předpoklady pro další rozvoj společného trhu a je třeba také brát v potaz, že tady je velice různorodá situace. Takže my máme několik dotazů, několik nejistot ohledně těch finančních nástrojů. A já jménem naší konference se těším z toho, že my zdůrazňujeme nutnost investice zvýšit v Evropě. To, o tom všem je souhlas, ale bychom, byli bychom rádi, kdyby ten investiční plán byl trochu ambicioznější a velice vítáme práci pana poslance Van Istelroje eh, ve výboru REGI na příslušném nařízení. Byli bychom rádi, kdyby eh, Junckerův plán eh, prostě byl doplňkem sou, politik politiky soudržnosti a plánu v této oblasti, aby, ho nenahradil, aby nenahradil ten plán soudržnosti. Je třeba si eh, položit řadu otázek a v měsících a letech, které budou následovat, si musíme eh, klást otázku, jaký je dopad nástrojů, které máme na eh, soudržnost v oblasti ekonomické, sociální i teritoriální. Naše konference bude velice bedlivě toto analyzovat a jsme k vaší dispozici, abychom společně s vámi, výborem REG, kolegy se mohli touto otázkou i nadále zabývat, abychom mohli spolupracovat. My máme prostě určité příklady, které vám rádi předložíme a které se týkají především využívání těch finančních nástrojů. A úplně závěrem dovolte pár připomínek ohledně budoucnosti politiky soudržnosti. Podle nás jde o to, abychom obhajovali eh, to dobré působení této politiky ve všech evropských regionech a jako asociace regionů Eh, vám také můžeme předvést určitý eh, počet příkladů a iniciativ, abychom prokázali přidanou hodnotu této politiky. Do roku 2016 naše konference vydá eh, určité dokumenty v tomto směru. A úplně Eh, nejdůležitější je legitimní úloha regionu v politice soudržnosti. My nejsme jenom technickou pákou, my máme určitou politickou vizi, kterou bychom vám mohli nabídnout, aby se zlepšila efektivita této regionální politiky a už jsem to ostatně říkal, je to průřezová politika Evropské unie a v tomto slova smyslu je třeba to připomínat a je třeba zajistit, aby to nebyla politika, která by byla podřazená jiným evropským politikám a aby to byla politika, která bude mít eh, rozpočet, který ji přísluší. Hovořil jsem o finančních nástrojích, nebude se k tomu již vracet, ale závěrem dovolte, abych řekl, že ekonomická, sociální a teritoriální soudržnost eh, to je zásadní. I ta územní e, celistvost a soudržnost je důležitá pro nás jako konferenci okrajových a přímorských regionů. Je to zásadní, vnímáme se jako důležitý prvek a e, potřebujeme být tedy globálně e, dotováni příslušným způsobem. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji. Děkuji, Děkuji Varece za tento trochu jiný přístup a za velmi zajímavé otázky, které jste položil. Nyní proběhne diskuze mezi s poslanci, možná, že někdo má otázky. Pan Romarže si bere slovo jako první. Vážená paní předsedkyně, děkuji. Vážený pane předsedo Rosy, vážený pane místopředsedo eh, Brtaňské Eh, rady. Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste položili zásadní otázky ohledně politiky soudržnosti, které si klademe také. A pokud mi dáte trochu času, tak se k tomu vrátím. Je také dobré, že pan Karkesin hovořil o znepokojení, které máme z hlediska samotné budoucnosti regionální politiky po roce 2020. Nejdříve bych chtěl přivítat tu účinnou aktivitu a příspěvky CPMR k aktivitám a úvahám ohledně politiky soudržnosti. Udělám také jednu připomínku ohledně samotného významu CPMR z hlediska toho, co zastupuje. CPMR je konference okrajových přímořských regionů Evropy. Nikdy by bychom my jako regi neměli ztrácet ze zřetele skutečnost, že Evropská unie je mm, námořní mocností a že Evropa je kontinentem, který je nejvíce mm, oddělen od všech ostatních kontinentů, ale má přístup k mnoha mořím. A když o tom hovoříme v souvislosti předchozí diskusí a víme, jakou úlohu v budoucnosti budou mít moře a oceány, tak eh, v této souvislosti je důležité, abychom měli podporu eh, přímořských okrajových regionů, tak abychom i nadále mohli usilovat o to, aby Evropská unie uplatňovala skutečnou přímořskou, oceánskou a e, přístavní konsolidovanou politiku, která bude ku prospěchu všech regionů Evropy. V této souvislosti přistupujeme k těm zásadním otázkám, které jste položili. Ohledně toho, čemu říkám um, zkreslení současné regionální politiky, což je samotným zdrojem znepokojení z hlediska trvalé existence této regionální politiky. Já jsem překvapen tím, že v evropském diskursu se vlastně hovoří velmi málo o zemědělské politice a politice soudržnosti. Pamatuji si na dobu, kdy pan předseda Juncker prezentoval svůj program předtím, než byl uveden do své funkci, funkce. A musel jsem bedlivě hledat jednu řádku ohledně společné zemědělské politiky. Myslím, že jsem ji nenašel. A hledal jsem také zmínku ohledně politiky soudržnosti a přitom se jedná o dvě důležité politiky Evropské unie. A co se týče politiky soudržnosti, tak je to právě tato politika solidarity a konvergence solidarity, o které jste hovořili, a která je součástí smluv a která se týká všech evropských politik. A my jsme dnes znepokojeni ve dvou oblastech. Za prvé, vy jste hovořil o finančních nástrojích. Na regionech chceme, aby prokázali svoji výkonnost. Ale to znamená, že my vlastně obracíme to břemeno eh, viny. Pokud si uvědomíme, že eh, evropské regiony mají určité potíže s dosazením cílů, pak je to proto, že všechny evropské politiky k tomu nepřispívají a mají negativní dopady na cíle, které byly stanoveny v oblasti soudržnosti. Myslím si, že musíme být velmi bdělí a proto zcela souhlasím s tím, co jste uvedli ohledně nutné průřezovosti těch cílů politiky soudržnosti v rámci všech evropských politik a v souvislosti s úlehou eh, DG eh, regionu v rámci komisy, která by se měla zvýšit. Takže to, je, to jsou ty hlavní otázky, které jsem chtěl uvést. Ale ještě jedno nebo dvě slůvka. Ta první připomínka se týká EFSI. My jsme včera na Ekonu a rozpočtovém výboru odhlasovali výsledky trialogu. Ty nové investice nebo nové podněty, které byly z tohoto ohledu učiněny, pocházejí z Evropského parlamentu a jejich, směrem, jejich cílem je vytvořit vyváženost. Já lituji, že nedošlo také ke geografickému zohlednění. A tady máme určitá rizika z hlediska EFSI. Všechny tyto prostředky budou mobilizovány v těch velkých metropolích. A v konečném efektu je to riziko, že EFSI bude destabilizovat ještě více cíle, které byly stanoveny z hlediska soudržnosti a zhorší rozdíly, které existují mezi méně rozvinutými regiony a regiony v blízkosti metropolí, které jsou samozřejmě nejvíce rozvinuté. Také jste hovořili o další věci, která by nás měla znepokojovat z hlediska budoucnosti po roce 2020 a sice Hovořili jste o nutnosti nově definovat koncepci toho, čemu říkáme centrum a periferie. Vidíme, že v samotném srdci Evropy máte zóny v současnosti, které jsou jaksi na periferii, na okraji rozvoje. Toto vše bychom měli zohlednit. Děkuji vám za to, že jste připomněli, že Evropský parlament při vyjednávání se snažil odmítnout takzvanou makroekonomickou kondicionalitu. I v této oblasti bychom se měli zamyslet nad důvody, proč se prosadila tato makroekonomická kondicionalita do této politiky. Myslím si, že je zajímavé zde si uvědomit, nakolik je to závažné. A v současnosti musíme tedy konat tak, aby byla větší pružnost při uplatňování tohoto velmi špatného principu. Já mám ještě spoustu věcí, které bych chtěl říci, ale myslím, že jsem už vyčerpal svoji řečnickou dobu. Thank you. Děkuji. Děkuji, pane Marže. Dalším řečníkem je pan Novakov. Thank you, chair. Uh, Děkuji. Byla to velice zajímavá debata. Když hovoříme o krajových eh, přímořských regionech Evropy, rád bych se podělil u zkušenost zpravodaje z výbor Kongkong. Mm, byl jsem pověřen vypracováním stanoviska na téma vodní a námořní doprava pro účetní dvůr. Víme, že doprava je naprosto klíčová pro přímořské oblasti, kromě tady těch tradičních aktivit, jako je rybolov a podobně. A tady musím říci, že dopravní systémy jsou takovou páteří evropské ekonomiky. Takže i, tyhle, takže i pro tyhle regiony je to velmi důležité. Někteří řečníci řekli, že chybí investice do dopravy a nějaký ambiciozní akční plán v této oblasti, ale to není pravda, on existuje. Od roku 2006 do roku 2013 bylo v těchto regionech proinvestována více než jedna miliarda, do dopravní, eh, která šla do dopravních sítí. Ale pořád ještě existují takzvaná úzká hrdla tedy místa, kde chybí, která vznikají v důsledku chybějící koordinace mezi regiony. A proto i fungování organizace jako je CPMR je velmi důležité. Jinak se potýkáme s dalšími s výzvami typ, toho typu, že v některých eh, regionech zainvestujeme hodně, zlepšíme infrastrukturu a o pár kilometrů dál se neděje nic dovolte mi použít následující příklad. Je to jako kdybyste měli letadlo ale, a letiště, ze kterého se dá vzlétnout, ale už chybí místo, kde by se dalo přistát. Takže tedy ten, to první letiště je jaksi zbytečné. Existence toho prvního letiště je zbytečná a proto je velice důležité koordinovat, mít společnou strategii, společný přístup, zvláště tam, kde hovoříme o dopravní infrastruktuře a systémech. Protože tady máme jednu klíčovou výhodu. Postavení okrajového přímořského regionu Evropy by bylo dobré zlepšit například infrastrukturu přístavech a zaměřit se na to, co v některých regionech v tuhle chvíli může chybět. Protože poptávka po určitém typu služeb stále roste. Takové tedy moje skromné, můj skromný příspěvek k debatě. Existence organizací jako CPMR je velmi důležitá, protože přispívá k zlepšení politik v této oblasti. Děkuji, děkuji velice, paní Vanel. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také za komplexní prezentaci CPMR. Já jsem z Rakouska a zatím jsem se tímto tématem nezabývala s takovou intenzitou, jako ostatní kolegové, doufám, že mi to odpustíte, ale mám přesto jednu připomínku a také otázku. Já velmi vítám skutečnost, že se nesoustředujete pouze na 28 členských států Unie, ale také na státy, které členy nejsou, ale z globálního hlediska by měly spolupracovat, protože Evropa to je víc než jenom Evropská unie. A je důležité takovouhle spolupráci prosazovat, aby se podařilo řešit problémy. Já jsem se dívala na vaši webovou stránku, je velmi informativní a musím si, že také vy tady tam máte poměrně široký eh, záběr od toho, včetně toho budování trvale udržitelné Evropy a takzvaného inkluzivního růstu. Mě by zajímalo, co myslíte o inkluzivní Evropou. Vy se soustředujete na ochranu životního prostředí, zemědělství, rozvoj venkova a také vědu, výzkum a vývoj. A mě by zajímalo, jestli si dokážete představit i spolupráce v sociálních záležitostech budování trhu práce, nabízení rovných příležitostí, lepších pracovních míst v těchto regionech a tak dále. To je také velmi důležité, zvláště z pohledu cílů strategie Evropa 2020 a z pohledu cílů Evropské politiky soudržnosti. A tady tady patří například eh, nabídka eh, eh, lepších pracovních míst, právě tomu, aby žáci odcházeli ze školy před ukončením základní docházky a tak dále. Čili i to jsou témata, kterým je dobré věnovat spolu pozornost a spolupráci. Děkuji, pan Olbricht. Děkuji, paní předsedkyně. Já nejsem překvapen kvalitou prezentace CPMR protože my už s nimi máme své zkušenosti. A co je zajímavé, v přípravné dokumentace této organizace je skutečnost, že oni nejen lobují za svůj region, ale také se vyjadřují k, jaksi, k obecným aspektům politiky soudržnosti. To je velmi zajímavé. A mimochodem, já jsem byl překvapen i tím, že mají think tank. Já jsem si myslela, že jde pouze o združení zástupců veřejných orgánů, což je velice politický orgán. A tedy předseda britaňského regionu mi jasně řekl, že vlastně jde o politický orgán. Čili CPMR není think tankem, který by o něčem jen uvažoval, ale je to politická síla. Já si myslím, že na půdu našeho výboru bychom měli zvát všechny důležité aktéry na tomto poli, kteří se kteří mají k věci co říci. A tohle je dobrý začátek eh, naší diskuze k této studii, protože některé prvky byly vlastně předmětem našich úvah ještě už v minulosti, například problematika DP hrubého domácího produktu, který používáme jako určitý princip. A mě by zajímalo, jestli je možné to změnit a jaké dopady by to mělo. Kdybychom se tedy jako kritérium nepoužívali DPH, ale politiku soudržnosti na úrovni NAC 2. I tam se dají najít dobré indikátory. Mě by tedy zajímalo, jestli například tohle by pro vás bylo průchodné. Podobně je to s makroekonomickým vývojem. V některých členských státech se najdou určité prvky rezignace, kdy se tedy bere v úvahu ta národní, ten národní aspekt. To je všechno velmi zajímavé já si myslím, že když se přizveme k jednání takhle důležitého aktéra, měli bychom jim jasně říct, co od nich čekáme, už v tuhle chvíli. A mě by tedy zajímalo, jaká je vaše stanovisko například k partnerským dohodám. Chtěl bych to vědět teď, protože je to velmi aktuální dnes. Za šest měsíců už to aktuální nebude. A mě by zajímalo, jestli z vašeho hlediska je to správné. Jestli jsme už náhodou něco nezanedbali, v těch eh, okrajových přímořských oblastech. Já doufám, že budete nadále zvát důležité aktéry a povedou se takhle důležité a konkrétní diskuze. A to právě ve chvíli, kdy se situace mění. A samozřejmě teď je důležité klást důraz na implementaci a debatu o budoucnosti politiky soudržnosti. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní Breso. Grazie, eh, innanzitutto. Děkuji. Tak úplně nejdřív bych se měla omluvit. Omluvit za to, že jsem dorazila tak pozdě, že jsem nevyslechla eh, vaší prezentaci. Nicméně eh, vás ráda vidí mezi námi a dobře si uvědomujeme všichni, jak významnou práci realizujete eh, v této zásadní oblasti. Chtěla jsem využít příležitost eh, vaše, vaší přítomnosti, abych vám řekla, že jsme vytvořili takovou interskupinu, eh, která se věnuje právě těm venkovským Eh, podhorským, horským a velmi vzdáleným oblastem a vaše eh, vstupy, vaše příspěvky mohou být pro nás eh, velice zásadní v naší práci. A teď už o co já mám konkrétně největší zájem. Chtěla jsem říct nejenom, co děláme, ale také znát váš názor. Právě částečně díky Eh, práci, kterou náš výbor eh, odvedl k plánu Junckera. Eh, ten trialog zdá se už brzy úspěšně dopadne, úspěšně skončí. Takže parlament tady zdůrazňoval a zdůrazňuje, že je třeba chránit politiku soudržnosti, územní soudržnosti. Nechceme větší koncentraci, ale spíš dobré e, uplatňování principu soudržnosti, to za prvé. A za druhé e, bylo také navrženo, že z paktu stability budou od e, děleny finanční prostředky, které členské státy by mohly věnovat tomu původnímu plánu, ale rovněž ty finanční prostředky, které budou eh, uvedeny vchod v rámci eh, těch eh, místních a regionálních a národních platform. To znamená jinými slovy, že regiony by se mohly zúčastnit plně díky politice Fondu soudržnosti těch nejvýznamnějších projektů Junckerova plánu. A pro ty další fondy, národní, regionální, E, tam by byla možnost je vyčlenit z paktu stability. Uvidíme, jak ten trialog celý dopadne. Ještě nejsme u konce, ale parlament díky tomu, co dělá náš výbor, již tady může zaznamenat určité e, důležité výsledky. Rovněž bych ráda znala váš názor eh, na koordinaci regionální politiky a Junckerova plánu. Eh, protože by bylo dobré, kdyby tady byla skutečně dlouhodobá investiční politika na evropské úrovni. A v důsledku toho koordinace s regionální politikou, která je nejvýznamnější pro evropské investice, eh, by měla být čím dál tím výraznější, jasnější. A to by se mělo i eh, v dalším období eh, uskutečňovat. To by mělo pokračovat. Takže omlouvám se pokud e, to téma již bylo zmíněno v předchozí části, ale já bych chtěla znát váš názor. Thank you very much. Děkuji paní předsedkyně. I já děkuji e, za vaše prezentace a e, chci říct, že vy jste tady hovořili o budoucnosti politiky soudržnosti a nepochybně můžeme asi souhlasit, že do budoucna můžeme mít i pouze takovou e, kvalitní politiku soudržnosti, pokud budeme mít včasné uplatňování a implementaci a dosáhneme těch cílů, které jsme si přece vzali. Takže mě by opravdu hodně hodně zajímalo to, co jste, říkal o té, co jste říkali o té implementaci. V tomto směru eh, tady eh, jste zmínili řadu potíží, eh, především ty projekty, menší projekty v oblasti infrastruktury, ale Možná, že máte rovněž eh, problémy v dalších eh, eh, oblastech, konkrétně veřejné zakázky, patrně budou jednou z nich pravidla státní pomoci a podpory a tak dále. To jsou pro nás cené informace, protože nás jako instituci také velice zajímá možnost dalšího zjednodušování postupů a chceme vědět, jak by se mohla ještě více podporovat podpořit eh, celá ta věc kolem eh, implementačních procesů. Také říkáte, že máte celou řadu návrhů, jak zlepšit efektivitu celé této teritoriální politiky, eh, vyplývajících z vaší praktické zkušenosti. To pro nás by mohlo být opravdu maximálně zajímavé a užitečné. Děkuji, to tedy byly otázky ze strany členů výboru REGI. Možná pan Rossi by mohl eh, zahájit eh, s odpověďmi. Eh, chcete nějak reagovat? Stručně, prosím. E Takže děkuji, děkuji nejprve za vaši pozornost a za ty dotazy vidím, že to, co jsme tady řekli, eh, rezonuje a částečně eh, tedy vyvolává další otázky v duchu spolupráce. Já musím nejprve říct, že naprosto souhlasím eh, s tím, co řekl místo předseda konference pan Marše, který pardon, místo předseda Marše, který přišel s názory, které zcela sdílím. Odkaz Eh, na Evropu jako námořní mocnost, no to je ostatně důvod, proč my jsme se v naší konferenci dali dohromady. A eh, řekli to tady další, je prostě důležité, abychom se eh, navzájem více E, více propojili, aby tady byly těsnější vazby mezi parlamentem a regiony e, v perspektivě nových e, politik soudržnosti. To nám umožní vést rozpravu, která bude oproštěna od těch národních zájmů a to je přesně to, co si myslím, že Evropa potřebuje. Takže to je jedna věc a pokud bychom měli hovořit o našich Eh, představách o nasměrování politiky soudržnosti, tak eh, já musím říct, že bychom opravdu chtěli mít evropskou strategii. Chtěli bychom tady mít určité eh, nasměrování, určité myšlenky, určité koncepce, které by usnadnily efektivní využívání politiky soudržnosti. Zároveň je ale třeba vyhnout se tomu, aby se tady činilo nějaké rozdělování mezi politikami urbáními a eh, regionálními eh, či venkovskými, protože pokud bychom eh, šli touto cestou, tak bychom měli, dejme tomu, nějakou politiku soudržnosti, ale všechno by se to zpomalilo. Takže je dobré vzít v patrnost eh, ty urbání oblasti, ale regiony musí eh, trvat na tom, aby otázky eh, vývoje a rozvoje měst a venkova byly i nadále propojené, aby se to nerozdělovalo, neoddělovalo. To prostě takhle je třeba vnímat co je rovněž zcela zásadní, je eh, myslet na ten Evropský sociální fond. Byly nám tady položené otázky k té sociální oblasti a my eh, využíváme tento fond dobře, ale on je eh, hodně hodně využíván, používán k boji proti chudobě, proti dalším aspektům, využívá se při eh, rekonverzi eh, nezaměstnaných eh, a je tady prostě příliš mnoho požadavků, které se tak nějak najednou vynořily v souvislosti s krizí a najednou e, vzniká více aspektů, více problémů, více oblastí, kam by e, tyto prostředky měly být nasměrovány. Všechno se to týká evropských e, občanů. Pak je tady Junckerův plán a regionální záležitosti. My jsme to vždycky tvrdili a tvrdíme i nadále, jsme k dispozici. Jsme k dispozici, zúčastníme se rádi nějakého společného uvažování, přispějeme svou troškou do e, společné reflexe. Bude zapotřebí e, studovat e, určité perspektivy, až bude dokončen Junckerův plán. Pak jsou tady další věci, které zazněly při debatě pana Novače. Nemůžeme využívat evropské prostředky, sociálního fondu konkrétně pro infrastruktury. A e, Junckerův plán je tady především pro ty velké e, projekty v oblasti infrastruktury. Pokud bychom regionům e, dali možnost být vlivnými aktéry, tak eh, dobře, ale pokud ne, tak tady eh, riskujeme, že integrace mezi eh, fondem, Evropským fondem a Junckerovým plánem nebude dokonalá. Ještě jednou děkuji a chci říct, že doufám, že bude možné se opět takto sejít a diskutovat společně. Děkuji. Děkuji za vaši trpělivost. Trvalo to měsíce, než jsme mohli zorganizovat toto naše setkání. Jsem velice ráda, že k němu došlo. Ta konverzace byla velmi zajímavá a já jenom doufám, že budeme pokračovat v naší spolupráci i do budoucna a že budeme mít možnost si znovu vyměnit názory v našem výboru REGI. Jsem rovněž velice ráda, že tady máme e, velmi zajímavá témata, která jsou zajímavě propojená. Naším dalším e, bodem je prezentace studie na téma strategická ucelenost. Paní předsedkyně, já mám technickou připomínku, když dovolíte. Pokud souhlasíte, my skutečně toho času nemáme na zbyt a musíme rovněž myslet na to, že pan Rulas má návrh zprávy, kterou má prezentovat a možná, že bychom mohli přes, prohodit eh, bod 6 a 7 a diskutovat nejprve o politice udržnosti, eh, to znamená tedy zprávu pana Ruase, aby na ní tady bylo dost, eh, dost Eh, času. Eh, kdybyste mě ještě vyslechl býval a trochu počkal, eh, tak jsem chtěla navrhnout, abychom vyslechli tedy ten úvod ke studii a nepokračovali s diskuzí, ale dali potom slovo panu Ruasovi a následně měli spojenou diskuzi k bodům 6 a 7, což by nám totiž umožnilo již využívat některých prvků z dané studie a zároveň reagovat na eh, pana Ruase a jeho text. Takže to je můj návrh a chtěla bych eh, poprosit pana profesora Johna Bachtlera a pana Štefana Kána, Káha, aby stručně, velice stručně představili svoji studii, abychom abychom se tedy dobrali těch dalších bodů. Děkuji, paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dobré dopoledne, máme velikou radost, že tady můžeme prezentovat svoji studii a zároveň si velmi dobře uvědomujeme, že nám na ní není dáno e, příliš mnoho času. Kontext naší studie je vlastně ambice eh, mít více strategické eh, ucelenosti eh, při implementace politiky soudržnosti v letech 2014 až 2020, což je také zdůrazněno ve zprávě pana zpravodaje, která bude uvedena hned za chvíli. Cílem je, že rozvoj dohod o partnerství a operačních programů je něčím, co by mělo být více koherentní, koordinované a integrované, především co se týče slaďování s cíly Evropské eh, evropských strategií. Je třeba harmonizovat politiky napříč oblastmi a využívat synergií eh, při eh, uplatňování finančních nástrojů. Klíčovou otázkou naší studie je toto. Do jaké míry se toto daří v rámci eh, programování a v rámci intervencí v tom novém období? Děkuji, Johne. Já se pokusím být velice stručný a soustředím se na ty nejdůležitější eh, nálezy. Nejprve, co jsme tedy udělali a eh, pak, jaké jsme eh, používali teda eh, jednotlivé oblasti, kterými jsme se zabývali a jaký byl implementační rámec a John následně nastolí eh, několik doporučení a také učiní závěr celé naší stručné prezentace. My jsme se dívali na vzorek 11 členských států, vybrali jsme je velice e, obezřetně, takže jsou tam země centralizované, federální i decentralizované e, a jsou tam různé regiony, rozvinuté, středně rozvinuté, nerozvinuté a potom i finanční e, prostředky, které jsou dostupné od, vysoce, od vysokých částek až k níz, E, kým, Takže i architektura OP, e, to znamená e, multi multifinancování, to znamená financování z různých zdrojů. První dimenze je tedy unijní úroveň, takže to je posun od strategických hlavních směrů k CSG, CCSF E, což je takový závaznější rámec a širší pokrytí, to znamená, že se to nepokrývá pouze strukturálními a, e, fondy a fondy soudržnosti, ale patří tam i zemědělství, rybojev a tak dále. A je tady samozřejmě hodně zdůrazňována nutnost synergií a strategických úvah a jde o to, aby se využívaly nejen fondy ESI, ale i další možnosti. Celkově můžeme říct, že členské státy přivítaly CSF, nicméně to mělo malou relevanci z hlediska programování. Zjistili jsme, že se jedná vlastně spíš o technické, eh, technická aranžma, do jaké míry mohou eh, politiky soudržnosti eh, podpořit další kroky, takže během programovacího období toto nehrálo příliš velkou roli. Na národní úrovni se tady posunula situace od CSF k dohodám o partnerství Zkušenosti členských států byly různé, existují tady různé způsoby koordinace eh, těch rámců eh, od monitorovacích výborů až k těm méně eh, formálním výměně zkušeností a tak dále. Princip partnerství byl široce implementován byly tady využívány různé formáty, různé nástroje a různé vedení e, místní, regionální či národní. E, ta doporučení pro jednotlivé státy hrála pouze omezenou roli v této fázi. E, tematická koncentrace, takže Teď je to otázka Evropy 2020. Tady dochází k hlavním změnám. Já ovšem vzhledem k málo času nebudu zabíhat do podrobností, vy to všechno znáte. A jaké byly zkušenosti členských států smíšené, v podstatě je tady nutnost koncentrace fondů a ale zároveň bylo konstatováno, že tady je nedostatek pružnosti, takže komise totiž aplikovala tento princip tematické koncentrace velice striktně. A zároveň je tady prostě také řada vnitrostátních priorit, které státy chtěly podpořit a ta možnost tady až tak nebyla e, například 5 e, pro rozvoj e, urbání a tak dále to bylo prostě něco, co státy neschledávaly jako nutně velkým přínosem. Pak tady byly další širší obavy ohledně toho, jak budou tyto fondy e, absorbovány, zdali vůbec existuje potenciál e, pro e, toto absorpci. Takže co je třeba e, vnímat v celistvosti, konkrétně ta nízkouhlíkový e, faktor v těch programech nebyl vždy vnímán e, jaksi jako, jako efektivní prvek. Poslední úroveň, ta čtvrtá dimenze, je ta implementace skutečná politiky v členských státech. Hlavní Eh, škála pravidel eh, je tedy obsažena v CFR, ale je to sice vnímáno pozitivně, ale zároveň eh, tady existuje řada určitých překážek a ten cíl zjednodušení nebyl nutně dosažen a je otázkou, zda ta snaha o zjednodušení nevedla spíše ke komplikacím. Byly tady změny v určité eh, slova smyslu v té architektuře programů a teď tady evidentně existuje lepší institucionální koordinace eh, v oblasti programů díky také dohodám o partnerství. Eh, také se více využívá více zdrojové financování, což umožňuje nařízení, ale užití E, využívání těchto možností se hodně liší od státu k státu. E, některé státy tuto možnost využily, jiné měly obavy z důsledků. E, pak integrovaný přístup, tak to se docela začalo ujímat na té místní a regionální úrovni, ale zase to není skutečně využíváno ve všech zemích. Administrativní kapacita, tak to je vnímáno jako poměrně vyřešené, alespoň na té národní úrovni. Dvě největší e, obavy e, co se také objevovalo v těch auditech, e, to jsou otázky kolem veřejných zakázek a státní podpory. A musím říct, že to se vztahuje k těm aktérům na té střední či místní úrovni. Role komise eh, je vnímána jako pozitivní ale je tady prostě e, e, stále ten oborový přístup, e, ty různé, růz, ta různá ředitelství na úrovni komise, to je vnímáno jako trochu komplikace. Členské státy se domnívají, že koordinace uvnitř Evropské komise by byla žádoucí a že tady prostě neexistuje dostatečná soudržnost postupů a postojů jednotlivých DG při vyjednávání. Takže ještě kolega. Klíčové Takže závěry. já z toho vyvodím klíčové závěry. Za prvé, nový rámec umožnil jasně formulovat cíle a priority Evropské unie, takže to je pozitivní závěr. Podařilo se vytvořit eh, takový strategický, eh, všeobsahující rámec, a teď je jasné, kde a jak do něj zapadají jednotlivé cíle. Pokud jde o tem, tematické koncentrace, tady pořád ještě není úplně jasno, do jaké míry se podařilo skutečně zahladit všechny potřeby členských států a regionů. Nicméně minimálně to vedlo k určitému posunu v míře výdajů. Teď je ovšem otázka, eh, jak toto bude implementováno v praxi, zdali nebudou problémy s čerpáním. Dlouhodobější problém a to tedy i po skončení programu 2020. Eh, eh, tím dlouhodobým problémem je tedy postupný, postupná přeměna politiky soudržnosti na politiku eh, teritoriální nebo regionální. Došlo také k větší integraci zprávy fondů Otázka je, jestli to vydrží i po konci programovacího období, ale myslím, že se dá říct, že ty struktury, které byly zavedeny v, členské, v členských státech, představují opravdový závazek postupovat daleko koordinovaněji. A konečně máme určité náznaky toho, že dochází k zjednodušením na úrovni příjemců, ale ne na úrovni implementace. A konečně doporučení. Náš první bod. A tím se zase vlastně už díváme na to další fázi je tedy zajistit daleko větší míru spolupráce mezi členskými státy a Evropským parlamentem a komisí při práce na tom celkovém rámci a také jednotlivých pozičních stanoviscích. Původně to bylo plánováno tak, že komise a členské státy budou postupovat mnohem více v duchu spolupráce. A bylo by to rozhodně žádoucí minimálně před zahájením příštího programovacího období. I když se zlepšila koordinace, na úrovni komise pořád ještě je prostor k tomu věci zlepšit. Tým pro koordinaci z ředitelství regio a zaměstnanost Tady je ta spolupráce daleko lepší, ale ještě třeba posílit spolupráce s ředitelstvím Agri a Mare. Konečně máme také určitá doporučení pro Evropský parlament. A tady se nám zdá, že problematika toho, zdali se tedy ty závazky podaří převést do praxe, do implementace, se vyžádá ještě další dohled, zvláště tedy ze strany tohoto výboru a zároveň prosazujeme daleko lepší koordinaci v rámci služeb komise. Tady je prostě prostor pro lepší koordinaci v rámci parlamentu mezi jednotlivými výbory, tak abychom zajistili opravdové dodržení strategické soudržnosti. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji velice za tuto stručnou, ale velmi zajímavou prezentaci, která je výsledkem přání, jež náš výbor vyjádřil v dubnu loňského roku, přání tedy provést takovouhle studii a potom v listopadu loni náš výbor se rozhodl vypracovat zprávu z vlastní iniciativy na téma e, politika soudržnosti a střednědobý přeskum Evropské strategie 2020. V březnu pan Vorša, náš zpravodaj, e, představil své základní představy a dnes odprezentuje celý tedy návrh zprávy. Datum pro předkládání pozměňovacích návrhů je 2. června v 5 hodin odpoledne a my budeme hlasovat 17. září. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Předřečníci eh, zde zkrátili své vystoupení, tak jim chci za to poděkovat. To souvisí tak trochu taky s dopravou právě do těch okrajových eh, oblastí Evropy. V každém případě chci poděkovat za tuto studii to je určitý rámec eh, pro moji zprávu. Moje zpráva se týká politiky soudržnosti a přeskumu strategie Evropa 2020. Jedná se o druhou výměnu názorů ohledně této politiky soudržnosti a přeskumu strategie Evropa 2020. Já bych chtěla říci znovu to, co jsem řekl při první výměně a chtěl bych také navázat na to, co uvedli stínoví zpravodajové v této souvislosti. Až bude k dispozici tato zpráva v různých jazykových mutacích, tak se budu těšit dalším připomínkám, kritikám a návrhům, ale chtěl bych znovu zopakovat, že hlavním cílem této zprávy je mm, zajistit přeskum, který by pokud možno byl velmi rozsáhlý a který by byl akceptovatelný pro většinu. Je nutné zde zajistit větší konzistenci z hlediska Evropské unie a také vyváženější eh, vývoj jednotlivých regionů. A nyní se podívám na obsah této zprávy. Chtěl bych eh, poukázat na to, že samozřejmě tato zpráva je omezená počtem znaků. 26. března při eh, první výměně jsem již představil hlavní klíčové myšlenky této zprávy. Eh, pak zazněly podněty ze strany stínového zpravodaje a také ze strany dalších kolegů. Eh, pak byly předloženy ještě další návrhy po tomto zasedání Eh, snažil jsem se je zapracovat do této zprávy, zvláště z hlediska nezbytnosti přeskumu strategie Evropy 2020 a nutnosti zajistit synergii mezi horizontem 2020 a také eh, z hlediska dopadů na malé a střední podniky, zvláště z hlediska pracovních příležitostí a to vše v souvislosti s trvale udržitelným rozvojem. Další aspekt tady zazněl také dnes a sice takzvaná více úrovňová zpráva. Tato více úrovňová zpráva by neměla vést ovšem k tomu, že by složitost těchto procesů byla ještě větší a že by to vygenerovalo vyšší náklady. Ještě jednou bych chtěl říci, že důvody eh, krize by měly být také součástí přeskumu strategie Evropy 2020. Měli bychom dosáhnout většího významu eh, politiky soudržnosti z hlediska cílů této strategie. Jeden odstavec se týká eh, regionů, které jsou na okraji Evropské unie. To souvisí s článkem 309 eh, a 40. Je nutné um, pracovat s kvalitativními statistickými údaji, to bylo již řečeno, ty musí být rozklíčovány velmi specifickým podrobným způsobem z hlediska regionů. Dále hovořím o tom, jakým způsobem se zaměřit na politiku soudržnosti a vymezit tuto politiku, protože politika soudržnosti je již dobře vyprofilována z hlediska strategie Evropa 2020 a z hlediska strategických cílů. Ještě bych chtěla připomenout pět bodů, eh, které jsem již uvedl při první výměně názoru. Těchto pět bodů je opět obsahem tohoto textu. Nejdříve politika soudržnosti a její zásadní role z hlediska strategie Evropa 2020. To je první bod. Druhý bod. Dnes opětovně jsme hovořili o tom, že je nutné promyslet používání EFSI, které by měly rozšiřovat tuto politiku e, soudržnosti. Třetí bod. Strategie Evropa 2020 by měla být zpravována na několika úrovních a dále v souvislosti s partnerstvím, mělo by to být smíšené řízení na demokratické eh, platformě a je nutné tedy, aby to probíhalo na takzvané více úrovně ve platformě. Kolegové již se k tomu vyjádřili při minulém zasedání, zvláště se hovořilo o tom, že je nutné také zohlednit jednotlivé územní orgány a volené e, zastupitele. Pak se tady hovoří také o nutnosti navýšení administrativní kapacity v rámci bodu 11. Potom integrace regionální strategie do strategie Evropa 2020 Evropa 2020 musí se také projevovat na úrovni regionu, takže tyto cíle by měly být reformulovány, protože východiska na úrovni regionu jsou odlišná a proto, proto cíle by měly být formulovány specificky. A tato diferenciace by podle mého názoru měla zohlednit ty regiony, které mají nízkou demografickou hustotu. A poslední bod, multikriteriální politika. To znamená populace, zeměpis, ekonomické podmínky a také význam těch velkých příměstských aglomerací. Co se týče více úrovňové zprávy, je to je velmi důležité i z hlediska posílení odpovědnosti územních volených orgánů. To je pro mě velmi pozitivní příspěvek k provádění této strategie. A na závěr pátý bod. V souvislosti s časovým omezením a v souvislosti s předchozím programovacím obdobím se domnívám, že musíme hovořit o dlouhodobé strategii v souvislosti s EFSI. To znamená, eh, musíme se zabývat také obdobím po roce 2020 a také strategií po období 2020. Musíme k tomu přistupovat vyváženě a musíme se vyhnout chybám z předchozích období a musíme zajistit více úrovňovou zprávu. I o tom zde hovořili kolegové z konference. A ještě bych chtěl hovořit o tom, že roku 2019 vstoupí do funkce nová komise, bude také zvolen nový Evropský parlament a to samozřejmě mm, musí být zohledněno z hlediska provádění nové strategie a budeme také pracovat v podmínkách nového víceletého finančního rámce. A na závěr bych chtěla ještě připomenout to, co řekla již paní předsedkyně. Pozměňovací návrhy by měly být dodány do 2. července 17 hodin a 17. září budeme hlasovat o této zprávě a moje frakce bude ještě organizovat slyšení k tomuto tématu odpoledne 2. Eh, července. Budou tam zástupci malých a středních podniků, budou tam zástupci dalších evropských orgánů a já vás srdečně zvu na toto slyšení, které bude příležitostí, abychom hovořili ještě jednou podrobně o obsahu této zprávy. Tím bych ukončil svůj úvod. Jsem si jist, že eh, všechny přispěvky přispějí ke kvalitě této zprávy. Děkuji a nyní paní Krejel. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji zpravodaji. Myslím si, že už ten nástěn eh, stanoviska je velmi dobře vypracovaný, velmi dobře strukturovaný. Mě zvláště zajímá jak to dopadne tady s tím hodnocením situace mezi lety 2007-2013. Víte, že ještě v roce 2010 se Evropa snažila zavést strategii 2020 a já se obávám, že ta analýza nebude úplně dobrá. Jakmile totiž zjistíme na základě analýzy, že je třeba něco změnit, je to ale v rámci již rozběhnutých programů velmi obtížné. Pokud je o střednědobý přeskum, tady bychom se neměli zaměřovat pouze na ty zásadní velké části strategie, ale spíše na budoucnost politiky soudržnosti. Já se totiž obávám, že i jinak bychom věci příliš zkomplikovali. Proto chci ještě jednou jasně, by, protože bych ráda viděla, kdyby ještě jednou bylo ve zprávě jasně řečeno, že politika soudržnosti tady není proto, aby prosazovala Evropskou strategii 2020, ale že ta politika soudržnosti je tady proto, aby zajistila sociální a teritoriální soudržnost. A to je zvláště důležité pro ty nejslabší, nejméně rozvinuté regiony, které by měly mít také jasnou šanci se připojit a je jasné, že Evropská strategie 2020 je vlastně jenom takovým vedlejším produktem těchto snah. Vy jste to tedy, pane zpravodaj, již lehce rozpracoval, ale já bych byla ráda, kdyby to bylo řečeno důrazněji. Mám totiž obavy, že se najdou i zájmy v tom smyslu, jak odstavit politiku eh, soudržnosti a na to musíme dávat pozor. V jednom bodě, jeden bod mi nepřipadá úplně užitečný, je to odstavec 14, tam píšete, že je třeba se orientovat více na regionální cíle. Já to chápu, my jsme o tom velmi často diskutovali, ale myslím si, že to není v možné vzhledem k tomu, jak rozdílně jsou regiony pojímány v členských státech. A my bychom se neměli snažit zavádět eh, věci, které by vlastně přinesly velkou eh, administrativní zátěž. Spíš se podívat okolo a říci, tady to ta struktura členského státu umožňuje, tady regiony spolupracovat mohou. A to potom podporovat, ale neměli bychom, to, neměli bychom z toho dělat povinnost pro všechny členské státy. A poslední připomínka. Velmi vítám, že okrajové regiony eh, mají v textu vlastní odstavec, já to naprosto chápu, ale na druhé straně jsme tím tak trochu znevýhodnili ostatní, něčím zvláštní regiony. Protože ta situace je obtížná i pro ostrovy nebo pro řídce osídlené regiony. A ty je také třeba zahrnout do této zprávy. Vzhledem k tomu, že je dobré podívat se na to, jak je to přesně formulováno v rámci střednědobého přeskumu. Je potřeba se zaměřit na to, zdali tedy není nějaká možnost, takým více pomoci. Pane zpravodaj, vy jste také opakovaně hovořil o tom, že tematické koncentrace jsou velmi důležité, zvláště v některých oblastech to mohu plně podpořit a myslím, že by bylo dobré to v textu ještě zdůraznit je důležité vysílat signál v tom smyslu, že těch méně peněz, které máme k dispozici, hodláme vyložit co nejefektivněji, tak aby byly prosazeny evropské cíle. A proto by bylo dobré to ještě jednou probrat i ve vztahu k pozměňovacím návrhům a já se těším na 2. července. Thank you very much. Děkuji velice a nyní začínáme příspěvky stínových zpravodajů, paní Král, to byla tady paní Král a nyní paní Tomašič. The floor is yours, Madame Tomašič. Hvala lijepa. Ovim putem bih htjela čestitati izvjestitelju Ruas. Král, děkuji. Já bych chtěla poděkovat panu Ruasovi za tuto dobrou zprávu a za to, že předložil konkrétní návrhy k tomu, co by měla zohlednit komise při přeskumu eh, strategie Evropy 2020. Dojde k tomu tedy roku 2015. Je nutné zlepšit eh, kvalitu strategie Evropy 2020. To je důležité pro posílení naší konkurenceschopnosti. A strategie tady může sehrávat opravdu rozhodující roli z hlediska propojení našich ekonomik, z hlediska konkurence, schopnosti a také rozvoje v Evropě. Hlavními cíly strategie Evropy 2020 na evropské úrovni, ale také na vnitrostátní úrovni jsou cíle, které nevždy vycházejí z potenciálu a potřeb regionu a měst. Proto potřebujeme lepší kvantifikaci těch lokálních cílů, které by měly být tímto způsobem lépe zohledněny. Musíme zajistit, že tato strategie bude prováděna úspěšně. A v tomto ohledu by bylo dobré, kdybychom mohli postupovat centrálně. Eh, to znamená eh, centrálně rozhodnout o tom, co se má podporovat. Vyhneme se tomu, Vyhneme se tímto způsobem překrývání a můžeme také kombinovat různé metodiky, to zná postup ze zhora a postup ze zdola. Musíme také zajistit větší účast těch lokálních orgánů. Není možné, aby se rozhodovalo pouze na centrální úrovni z hlediska těchto lokálních úřadů. Lokální úřady musí nejdříve zmapovat vlastní situaci a pak se musí eh, snažit eh, tedy převzít eh, úkoly, které budou definovány. Pokud budou lokální orgány více spolupracovat, občané se budou také více identifikovat s touto politikou a můžeme tak pokračovat ve řešení těchto cílů do roku 2020. Omlouvám se, pan van Mildenburg. Děkuji, paní předsedkyně. A já chci také vyjádřit komplimenty zpravodaji. Naprosto upřímně. Myslím, že ten dokument je opravdu dobrý. A já mohu se zprávou naprosto souhlasit a doufám, že i po eh, zpracování pozměňovacích návrhů zůstane stanovisko stejně dobré. A také tedy zvláště ten oddíl B je vynikající studií a popisem situace. Máme jenom tři připomínky. Za prvé, pokud jde o koordinace mezi evropskými strukturami a investičními fondy EFSI, a který se zabývá strategickými cíly Evropy 2020 vztah s teri- návaznost na teritoriální cíle a konečně také časový rozvrh. Tady je důležité ohlednout se tedy na možnosti, které nabízí víceletý finanční rámec a sladění tedy fungování těch jednotlivých strukturálních investičních fondů s Junkrovým plánem a fungováním EFSI pokud jde o zavádění Evropské strategie 2020. Spravodaj správně říká, že politika soudržnosti je tou nejlepší průřezovou politikou, která zaručuje investice Evropské unie, včetně tedy naplnění cílu strategie Evropa 2020. A bylo možné také tedy e, dosáhnout určitých tematických koncentrací a na ně se zaměřit a je důležité v textu zúraznit, že pak ale by tedy mezi nimi měla existovat koordinovaná spolupráce. Junckerův plán tedy byl představen s velkou parádou, ale teď je třeba, aby se našla návaznost mezi ním a EFSI, protože EFSI tedy neplní jen cíle strategie Evropa 2020. S ohledem na financování EFSI je třeba říci, že konkrétní cíle této strategie předpokládají eh, investovat 3 HDP do výzkumu a vývoje, ale to samo o sobě nestačí. A pak tedy vzniká nebezpečí, že buď tyto takzvané vlajkové iniciativy, pokud do eh, inovace v Evropské unie, se nepodaří naplnit a tím přispět hospodářskému růstu a tvorbě pracovních míst. samozřejmě. Tohle je třeba zohlednit i z pohledu teritoriálních strategií. Pan zpravodaj to správně říká, je totiž, že je třeba najít způsob, jak eh, transponovat Evropskou strategii 2020 v tom teritoriálním rozměru. Navíc tedy tam, kde jde o investice do výzkumu a vývoje, je možné uzavírat partnerství soukromého a veřejného sektoru, je třeba prostě investovat víc a ohlížet se na to, jak jsou tedy tyto věci řešeny v jednotlivých regionech. V tom smyslu, že budeme spolupracovat na dosažení společného cíle. A proto se ptám zpravodaje, můžete mi uh, vysvětlit, jak chcete řešit takovýhle potenciální konflikt zájmu mezi regiony? a ten potenciální konflikt zájmů mezi víceletým finančním rámcem, strategií 2020 a Jumrovým plánem. A v odstavci 12 říkáte, že střednědobý přeskum strategie Evropa 2020 musí být omezen. S tím souhlasím, My musíme především eh, dlouhodobě pracovat na nějaké přepracované strategii, i která tady půjde nad rámec 2020 a která umožní provádění našich politik, regionálních programů a tak dále. Protože všechny tyhle eh, procesy jsou eh, vzájemně propojeny a je důležité, aby mohly i nadále fungovat. Tady také by měla být možná lepší koordinace a díky tomu i možnost opravdu prosadit strategické cíle. Ať už v oblasti sociální, boje proti změnám klimatu a tak dále. Děkuji, děkuji velice. A nyní pan Papadimovis. Děkuji, paní předsedkyně. Já musím říct, že souhlasím s tím, že je zapotřebí e, najít nějaké základní prvky, údaje, čísla, spíš než krásná slova. A ta čísla ukazují, pane Ruasi, že v posledních letech byla politika soudržnosti oslabena uvnitř Unie. Je tady více chudoby, více nezaměstnanosti e, a sociální nerovnost a regionální nerovnosti e, šly nahoru. To je výsledek určité politiky a je to také v páté zprávě e, o soudržnosti, která byla komisí předložena, jasně řečeno. Technokraté oprávněně říkají, že kdyby nebylo politiky soudržnosti, tak by tady bylo více nerovnosti, více nezaměstnanosti, více chudoby. Ale co to znamená? Znamená to, že když hovoříme o revizi, tak je třeba vysvětlit, co chceme změnit. My jsme toho názoru, tedy já a naše politická frakce, že politiku soudržnosti je třeba posílit. A kolega od liberálů řekl, že tady je určité propojení s víceletým finančním rámcem, to jistě, to je v pořádku, ale je třeba prostě e, ty zdroje posílit, posílit zdroje, které jdou z evropského rozpočtu pro politiku soudržnosti. Pane Ruasi, co vím, tak jste Portugalec a Evropa 2020, to je co? Eh, co je tou revizí? Jde o revizi eh, cílů Lisabonské strategie. Už je to 15 let, co Evropská unie eh, definuje cíle a politika, kterou Eh, realizujeme a finanční prostředky, které máme k dispozici, nám jaksi neumožňují těch cílů dosáhnout. Takže eh, věda, výzkum, zaměstnanost, eh, pomoc těm nejznevýhodněnějším eh, skupinám. Eh, to jsou cíle, ale spíš než abychom tady eh, dávali prostředky k realizaci těch cílů, tak ty cíle modifikujeme, ty nejambicioznější opouštíme, to se také stalo s Lisabonem a teď teď, když máme tuhle tu studii o důsledcích, o dopadech ze strany komise, dosáhneme našich cílů cílu 2020, eh, eh, co se zaměstnanosti týče, 75% zaměstnanost. Dosáhneme toho nebo ne? A to, eh, ta revize povede k nějakému posílení našich snah, abychom těch cílů nakonec dosáhli, a nebo to bude tak, že už po třetí půjdeme tou cestou, že některé E, cíle pro třetí desetiletí e, změníme. Deset let to bylo s Lisabonem, deset let to byla ta strategie 2020 a teď si můžeme dát dalších deset let až do roku 2030. Je třeba o těch věcech diskutovat a vědět a do, dobrat se toho, zdali ta současná politika těch neoliberálních talibanců, e, kteří mají to náboženskou víru, ve, svoje vlastní, ve své vlastní názory, i když politická realita eh, prokazuje, že se mílí, eh, zdali jim dáme prostor. Chceme politickou soudržnost? Nehovořím příliš dlouho, paní předsedkyně, nehovořím dlouho. A předsedkyně musí se, stejným, eh, se stejnou pozorností vyslechnout všechny řečníky, že? Aniž by komentovala, a, aniž by se nějak tvářila, nějaké grimasy tady a tak dále to, co jsem říkal panu Roasovi, eh, to znamená, je třeba jít cestou určitou, určité, určitých ambicí a myslím, že je třeba prostě tak trochu strčit prst do té rány a říct, eh, jak ty věci opravdu stojí a leží. Někteří chtějí zrušit politiku soudržnosti, eh, že a já si myslím a, a říkají, je třeba se prostě obracet jim těm nejbohatším a nejsilnějším. A já myslím, že je zase zapotřebí posílit politiky soudržnosti, abychom ty nerovnosti vymítili. My jsme přišli s pozměňovacími návrhy v tom smyslu, aby se posílila ta sociální dimenze, dimenze růstu. A myslíme si, že všechny tyto cíle by měly být sdíleny. Neměli bychom pouze hovořit o paktu stability. Je tady také pakt udržitelného rozvoje a e, jak Unie, tak její ekonomiky. A my vyjadřujeme náš názor tváří v tvář e, zprávě pana Ruase a doufejme, že eh, pan eh, zpravodaj vezme v úvahu naše pozměňovací návrhy. Děkuji, paní Vana. Ještě mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla také poděkovat za prezentaci eh, studie. Myslím si, že nám poskytuje dobrý přehled o nové skutečnosti a bude velmi nápomocná pro naši práci v našem výboru. Tedy k tomu, že nemáme příliš mnoho času, tak bych se chtěla omezit na jednu otázku ohledně prosazování partnerského principu. Já si myslím, že princip partnerství je jeden z nejdůležitějších výrobitků tohoto období. A jsem přesvědčena, že budeme mít ještě širokou diskusi se různými subjekty, kteří budou zapojeni do realizace těchto programů. Partnerství je zde oceňováno pozitivně. To je potěšitelné. Já si kladu otázku, zda toto pozitivní vnímání partnerství se vztahuje na všechny lokální aktéry i na občanskou společnost, na sociální partnery a další subjekty. Respektive eh, zda to bude aplikováno ve všech eh, obdobích tohoto procesu, tak jak je to v článku 5. To znamená, zda se to bude týkat přípravy, provádění, reportingu a také monitoringu. Vzhledem k tomu, že nám doporučujete, aby Evropský parlament plnil monitorovací roli z hlediska místních orgánů, tak bych chtěla vědět, jakým způsobem toto bude probíhat. Co se týče zprávy pana Ruase, tak už při první rozpravě jsem uvedla, že je to vyvážená zpráva, s kterou můžeme souhlasit. Na některých místech zaznívá kritika, to vítáme, o tom již hovořili někteří předřečníci. Musíme zajistit, aby také na lokální a regionální úrovni, kam dochází k rozsáhlým investicím, abychom se eh, zaměřovali na mm, místa, kde vlastně jediným zdrojem jsou tyto veřejné investice. Nesmíme to podceňovat. Zároveň cíle Evropy 2020 jsou velkým výdobytkem, to už řekli předřečníci. Musíme posílit eh, prosazování i politické prosazování této Evropy 2020 a města obce musí být akceschopní, musí mít eh, dostatek manevrovacího prostoru. Takže Evropa 2020 musí prosazovat cíle na lokální a regionální úrovni. Posílení této úrovně vítáme. Co se týče formulace těch regionálních cílů Evropy 2020 nejsou správně nasměrovány. Tedy my to nepovažujeme za prioritu. Tady to není otázka chybějících cílů v Evropě. Tady je spíše otázka chybějící politické vůle dosáhnout těchto cílů anebo chybějícího rozpočtu. A v tomto směru musíme eh, podporovat větší účast lokálních a regionálních orgánů. A na závěr ještě připomínka ohledně technického přizpůsobení. My jsme o tom hovořili již na posledním zasedání. To znamená, my nespochybňujeme společná ustanovení. Možná, že to společná není úplně v pořádku. V každém případě předáme pozměňovací návrhy z hlediska kvality pracovních příležitostí a trvale udržitelného rozvoje a také některých participativních faktorů v tomto procesu, ale celkem je to vyvážená zpráva. Díky. Thank you. Děkuji. Děkuji. Čtyři další poslance chtějí vystoupit a zapojit se do diskuze. A já je požádám, aby byli velmi struční, protože už nám naprosto utekl čas. což tedy mi připomíná, že bude třeba omezit čas na vystoupení členů. Jinak eh, nenaplníme ten velice bohatý program. Budete-li mít příliš dlouhá vystoupení. Paní Malkova, děkuji, souhlasím s vámi, paní předsedkyně. chceme odpověď, musíme být struční. Já se o to pokusím. Chci ocenit studie, která nám byla prezentována, je velmi dobrá. Mě, ve mně osobně vzbudila hned několik otázek, které doufejme položím paní komisařce Kretu po obědě. Protože právě závěry obsahují několik záležitostí, ke kterým by se měla vyjádřit komisařka. Nicméně omezím se na dvě velmi stručné otázky, na které jsem chtěla slyšet odpověď bod 7 v závěrech, kde se říká, že se neobjevují náznaky simplifikace, mě znepokojil. Já jsem přesvědčena, že v minulém období jsme udělali všechno proto, aby v rámci politiky soudržnosti a strukturálních fondů jsme co vyšší možné míře celý proces zjednodušili. Proto by mě zajímalo, možná, že je to ve studii, napsa- ve studii napsané, ale my jsme neměli kde se to prostudovat. Prostě by mě zajímalo, zdali to zjednodušení proč není, proč tedy, tedy v čem vidíte to chybějící zjednodušení? V té přetrvávající administrativní zátěži nebo v něčem jiném? Je to totiž velmi důležité téma právě pro ty konečné příjemce. Spolupracovali jste s jedenáctými členskými státy, což už je relevantní vzorek. Mě by zajímalo, kdo vám poskytoval údaje a na jaké úrovni, jestli to byla ministerstva nebo regiony, nebo například obojí, nebo jste měli oba zdroje a zdali jste tedy jim pak odprezentovali zjištěná, zjištění a závěry. Slovensko totiž bude koncem roku předsednictvím a i během předsednictví bude třeba pracovat na vylepšeních v rámci kohezní politiky soudržnosti, čili by mě zajímalo, jestli existuje zpětná vazba. A ještě jedna poznámka. Zaujalo mě, že Evropský parlament by měl monitorovat uplatnění zásady partnerství je to velmi důležité, protože ta zásada partnerství důležitá je, minimálně eliminuje korupci, duplicitu a nabízí větší transparentnost. Možná, že je tu prostor pro zprávu z vlastní iniciativy. Někdo z našeho výboru by tuto problematiku mohl do větších detailů rozebrat. Děkuji. Pan Romarže. Vážená paní předsedkyně, děkuji. Ty diskuse, které máme dnes dopoledne, jsou velmi zajímavé. A mm, diskuse ohledně zprávy pana Ruase mm, není příliš vzdálená od diskuse, kterou jsme měli eh, dnes dopoledne v rámci konference. Já bych to shrnul. Myslím si, že musíme v šesté zprávě o eh, v této politice říci, že došlo k velmému regresu z, rok, z hlediska roku 2008. Můj kolega Papa Medopolis to řekl. Myslím si, že bychom tam měli zmínit šestou zprávu soudržnosti, kde se říká, že od krize roku 2008 příjem mnoha občanů v EU poklesl. Eh, pracovní příležitosti jsou redukovány a nezaměstnanost nebyla nikdy tak vysoká, minimálně za posledních 20 let. A fenomén sociálního vylučení se zhoršuje, chudoba také, všude a v důsledku toho regionální rozdíly z hlediska zaměstnanosti a nezaměstnanosti se vyostřují. To je první bod. A druhé znepokojení. My máme dojem, že regionální politika je v současnosti mm, zkreslena a opírá se o nová, nové cíle, eh, které nekorigují rozdíly z hlediska rozvoje a nepodporují konvergenci, po které volá smlouva. A třetí věc, to je znepokojení v souvislosti s budoucností po roce 2020. Abychom se vrátili k strategii Evropa 2020, tak eh, můžeme říci, že v období 2014 až 2020 vaše cestovní mapa na toto období bude eh, Evropa 2020 a že je v našem zájmu uspět v těchto cílích. Jenomže my jsme přitom vůbec nezohlednili makroekonomické faktory a faktory, které spadají do politik, které jsou uplatňovány na úrovni členských států. To je ten národní kontext, evropský kontext, mezinárodní kontext. A to jsou všechna tato omezení, která brání regionu v tom, aby směřovali k těmto cílům. Já si myslím, že my jsme souhlasili s tím, že se regionální politika opře o cíle strategie Evropa 2020, já to říkám tak, jak si to myslím, proto, aby se tato strategie Evropa 2020 úplně nepotopila, tak, jak se to odehrálo ze strategií Lisabonu. To je realita, kterou musíme zohlednit. A poslední připomínka, kterou učiním. V této strategii Evropa 2020 podle mého názoru se dostatečně nezohledňuje to, čemu říkáme rezidenční lokální ekonomika. To znamená, že v mnoha regionech to e, nejsou podniky nebo investice s vysokou přidanou hodnotou, které jsou nezbytné, které by měly největší dopad na zaměstnanost. V mnoha regionech ten největší zaměstnavatel jsou nemocnice, druhý to jsou územní orgány a třetí zaměstnavatel velmi často to jsou obchodní střediska. To je realita mnoha regionů v Evropě, které zaznamenávají spoždění z hlediska rozvoje a myslím si, že zpráva by to měla zohlednit. Děkuji. Thank you. Děkuji. Pan Pouček. Se do, pokusím dodržet vaši výzvu dvouminutového projevu. Zaprvé chci panu Ruasovi pogratulovat, myslím si, že ta zpráva je skutečně výborná a pokud jde o diskuzi, kterou i zde byla nastíněna k bodu 14 eh, té zprávy, tam já si naopak myslím, že pan Ruas má eh, pravdu a podle mého názoru by opravdu bylo nezbytné, individuálně uspůsobovat regionální cíle eh, právě i pro, ve vztahu ke strategii Evropa 2020. Tam mám odlišný názor než eh, mý kolegové, jak byl zde prezentován. K bodu 15 eh, té zprávy bych si dovolil rovněž souhlasit s tím, že potřebujeme právě ty údaje od Evropské komise o roli územně samozprávných celků abychom právě mohli potom eh, v rámci přeskumu strategie Evropa 2020 vůbec vycházet eh, z jejich postavení eh, a ten přeskum ve vztahu k ním provádět. A myslím si, že nejdůležitější je to, co řekl pan Ruas na konci, a to je, co po roce 2020. Já, já si myslím, že mm, mm, ta jeho zpráva by právě v této části mohla být doplněna tím, co on má potom na konci svého vysvětlujícího prohlášení a že by stálo za to ten bod, který se věnuje těm výzvám, bod 19 a 20, doplnit i o části, které on dal do svého vysvětlujícího prohlášení. A dovolím si, protože ta diskuze jsem pochopil, že je spojená s tou předchozí částí eh, k mm, studii pánů Kach a Bachtlera eh, ještě eh, dvě malé poznámky v tom materiálu se hovoří že je potřeba zajistit eh, větší koordinaci eh, které zatím eh, ovšem dosaženo nebylo. když to trochu zjednoduším tak podle členských států je na vině přístup komise podle komise je zodpovědnost třeba hledat u členských států. já rozhodně nechci být tím kdo tento spor rozsoudí ale myslím si že v té studii chybí eh, názor a stanovisko na koordinaci nebo na, na tento přístup koordinační, eh, chybí názor regionu eh, ta zkušenost myslím, že právě regionu, jakožto těch, kteří mm, jsou hybateli těch regionálních, regionálních cílů, tak to si myslím, že tam by byla opravdu mm, velmi přínosná. To je moje první poznámka. A druhá poznámka k té studii se týká věty, která je ve zhrnutích a říká, že zásada partnerství byla podle všeho do značné míry dodržována. A to, tato formulace samozřejmě do jisté míry vybízí k tomu, eh, zda teda byly zjištěné určité nedostatky při dodržování takovéto zásady eh, spolupráce a partnerství. Děkuji. Van Nistelrooy. Děkuji, pan Van Nistelrooy, děkuji. Já se nebudu vyjadřovat ke zprávě jako takové, ale zamyslím se nad tím, jak pokračovat dál. Máme tuhle zprávu z vlastní iniciativy ve správný okamžik, kdy je třeba eh, uvažovat o strategii Evropy strateg, strategii 2020. Výbor pro zaměstnanost však dělá něco velmi podobného. A přitom nevypracoval žádné stanovisko, takže je to trošku eh, na hlavu. My jsme vypracovali naše stanovisko a e, tedy oni přijdou s vlastním a naprosto to není koordinované. To rozhodně nesvědčí o větší soudržnosti. Tento týden proběhne velké slyšení na půdě výboru pro zaměstnanost o budoucnosti Evropské strategie 2020. Všichni si mohou dělat, co chtějí, ale nemohla by s tím paní předsedkyně nebo někdo jiný něco udělat? Tak, aby proběhla na plénu koordinovaná debata, opravdu dobře připravená debata o strategii 2020? A to za přítomnosti vlastně zástupců strukturálních eh, a dalších fondů, kteří jsou také na věci zainteresováni. Čili já mám zájem na opravdu kvalifikované diskuzi, aby to s touhle zprávou nedopadlo jen tak, že to bude prezentace zpravodaje, pak se k tomu někdo dvěma třemi slovy vyjádří a bude konec. Tahle zpráva si zaslouží něco mnohem víc. A já mám tady trochu obavy. Ano, já mám také obavy o výsledky naší práce, protože my jsme věnovali spoustu času toho, tomu, že jsme stále opakovali dokola pořád stejnou věc. A vůbec jsme se nesoustředovali na jádro naší diskuze. Ale jeden ze závěrů, které jsme právě obdrželi, zní, lepší, že je třeba lepší koordinace mezi výbory Evropského parlamentu. A to, co tady říkáte, jde vlastně stejným směrem. My nemůžeme bránit ostatním výborům, aby dělali svou práci, to nemůžeme, ale můžeme se pokusit koordinovat to, jak spolupracují a pracovat na nějaké komplementární vizi. Takže děkuji za toto doporučení a nyní dávám slovo. Omlouvám se, ještě pan Maskur. Paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, eh, dovolte, vydržte mé tři připomínky. Za prvé, jsme zde eh, v instituci, kde, eh, myslím, jsme všichni byli zvoleni, máme stejná práva, stejné povinnosti. A mně se nelíbí, když někteří kolegové se sloví a jiní nikoliv. E, tady myslím, že zapotřebí jít cestou určité vyváženosti, rovnováhy, co se mne teď týče, tak já jsem tady měsíc, e, bydlím 8 tisíc kilometrů daleko, e, jsem tady, protože prostě rád pracuji, vaše zprávy jsou velmi závažné, jsou tady různé připomínky, diskutujeme dnes dopoledne, jsme měli velice důležité zprávy, dvě důležitá slyšení, a v závěru toho by měla následovat rozprava. Nemůžeme jít až ke konci a já e, to shledávám politování hodné. Takže buď tedy omezený čas pro každého, aby všichni mohli hovořit, e, nebo já nevím. Každopádně bychom měli mít e, při, možnost se vyslovit. Já mám samozřejmě příspěvky k zprávě, nepochybně budu mít příležitost předložit nějaké pozměňovací návrhy a jsem rád, že vidím, že jste jste tady ponechali část, eh, i když je to pouze, eh, pouze jední odstavec o ty velmi vzdálené oblasti a regiony, eh, protože je třeba potvrdit Eh, příslušný článek 59, eh, který je trochu eh, specifický, protože má co dočinění s našimi odlišnostmi, s věcmi, které potřebujeme realizovat, abychom se mohli dále rozvíjet. Prostě si přeji, paní předsedkyně, abychom opravdu měli lepší možnost se vyslovit. Možná si udělejme schůzy na dva dny, ale mít 17 bodů, řadu zpráv a diskuzí, to je prostě příliš, je to únavné, není není to dobrá eh, metoda práce. Já jsem měl možnost pracovat v jiných strukturách, v deset, deset let jsem byl v Národním schromáždění, měl jsem určitou odpovědnost a úkoly a tak dále, ale myslím, že si zasloužíme lepší pracovní metodu, abychom eh, těm věcem dali šanci, aby postoupili ku předu. Předsedkyně, děkuji. Děkuji, to je ta otázka, na kterou musíme všichni odpovědět. Jeden ze způsobů je omezit eh, řečnickou dobu eh, během diskuze, protože to je patrně jediný způsob, jak eh, naplánovat práci a čas výboru a zároveň pokrýt všechna důležitá témata, která jsme měli na pořadu jednání, protože všechna ta témata se navzájem propojovala, byla spojená a hlavní myšlenkou bylo mít diskuzi eh, ke všem otázkám. A teď dám slovo v těch posledních eh, minutách, než za, přestane eh, tlumočení fungovat, paní Jára z Evropské komise a požádám ty eh, pány, kteří, kteří předložili studii, aby odepsali, aby reagovali písemně podobě na dotazy ze strany poslankyň a poslanců a budeme mít nepochybně jindy příležitost k eh, obšírnější diskuzi, protože teď máme prostě minimum času. Děkuji za pochopení. Paní Jara, děkuji jménem Evropské komise, bereme na vědomí eh, všechny ty body, které byly zmíněny v E, zprávě e, ohledně politiky e, soudržnosti a přeskumu strategie Evropa 2020. Ta práce stále pokračuje. Do konce roku či počátkem příštího roku předloží Evropská komise své připomínky ke strategii 2020 a samozřejmě i vaše připomínky budou zohledněny. Děkuji vašemu výboru za jejich předložení. Předsedkyně, děkuji vám. Pan Perkovič z komise eh, si chce vzít také slovo? Ne, zdá se, že ne, už nemáme čas, děkuji. Takže eh, tam se Eh, zdali chcete ještě, eh, pane kolego ještě více slovo. Děkuji, ano, velice stručně. Eh, prostě určité věci zohledníme, ta zpráva nemůže být příliš dlouhá, jsme omezeni počtem slov a ta zpráva je prostě také výsledkem mé práce jako starosti. E, to e, je funkce, kterou jsem vykonávala 24 let v různých radnicích v Portugalsku, takže mám určitou zkušenost a e, z práce na úrovni místního zastupitelstva. Každopádně vezmeme vaše připomínky v úvahu při vypracování pozměňovacích návrhů. Děkuji také za připomínky pana, pan eh, Nistelroje ohledně koordinace eh, jednotlivých přístupů eh, různých výborů. Všem díky. A chci ještě říci, že jsem samozřejmě musel jednat eh, rychle, budu muset také eh, teď bohužel odejít, protože se musím vrátit domů. Předsedkyně, děkuji za tuto diskuzi a eh, já si beru za úkol, abychom se propojili s dalšími výbory, které pracují na tomto tématu a nepochybně najdeme způsob, jak ještě do budoucna svoji práci vylepšit. Všem díky. A teď eh, přerušuji zasedání našeho výboru. Dokončili jsme dopolední zasedání a budeme pokračovat eh, s schůzí koordinátorů, která se bude konat in camera bez tlumočení. Vy to nepřijímáte ze sálu. Problém je, že pan van Nistelrooy eh, a já jsme nějak byli málo informováni, bylo řečeno, že skončíme ve 12.30, takže já teď už nemohu zůstat a prosím o přeložení jednání koordinátorů na odpoledne. Na odpoledne kdy, ptá se předsedkyně. Možná, že můžeme začít v půl šesté s jednáním koordinátorů a omezit e, jednání na skutečně ty zásadní body na pořadu dne. Snad to bude možné, ale já teď opravdu na jednání koordinátorů v tuhle chvíli tady zůstat nemohu. E, předsedkyně, ano, paní Demáto, e, děkuji, já naprosto souhlasím vyslechneme paní Kretu a pak bude jednání koordinátorů. Dobře, pan Ruas. Já si myslím, že to je přijatelné. Nemohu se zúčastnit, ale každopádně napíši eh, e-mail eh, koordinátorům a řeknu, jaké jsou ty body, eh, které mám na srdci. Doufám, že se budou následně projednávat. Prostě tady došlo k určité změně a já nemohu být bohužel přítomen. Předsedkyně, děkuji. Zdá se, že většina z vás je teď hodně zaneprázdněna v tuhle chvíli, takže e, s vaším souhlasem, vážení kolegové, koordinátoři už jsou tady, omezím e, čas na diskuzi odpoledne, tak, abychom byli schopni dokončit e, diskuzi zhruba v 17.30, 17.45, něco takového a pak následně budeme pokračovat e, s jednáním koordinátorů až do 18.30. Takže se uvidíme v 15 hodin.